and its recommendations support the Parliament's position in the negotiations with the Council. So, with no further delay, I would like to invite you, uh, Professor Vergles, to start your presentation. Thank you for giving me this opportunity to... Děkuji vám uh, za tuto příležitost, uh, že vám mohu také uh, představit výsledky naší studie. Předpokládám, že eh, vždycky se můžete eh, stáhnout tu zprávu, takže nebudu zacházet do podrobností a představím jenom hlavní výsledky. Jak už tedy eh, v úvodem bylo řečeno, my jsme se pokusili popsat potenciál Evropy stát se střediskem špičkového výzkumu. Čili podívali jsme se na pozici Evropy v té globální tom globálním prostoru a podívali jsme se na to, jak eh, dalece přispěl ten eh, program eh, Europe Plus. A, takže proč bylo dobré se do té studie pustit? Tak za prvé jsou zásadní posuny v současné době v vědecko-technickém prostoru, o tom dobře víte. Je tady tendence k větší multipolaritě, zejména vzestup eh, Číny oproti USA. Někteří to můžou vnímat jako ohrožení evropské pozice, někdo to eh, vnímá tedy jako eh, hrusnovým součtem, že pokud Čína půjde nahoru, tak bude těžké, aby se Evropa uchovala přední pozici, ale někdo to můžete vnímat také jako příležitost. To znamená, že zvýšená kapacita pro vědu a techniku e, přinese příležitost e, přilákat sem více e, talentů, spolupracovat s dalšími talenty a tím můžeme posílit náš výzkum a, a být lepší a získat komparativní výhody. Proč je to také důležité? to takhle vnímat. Povede eh, na rámcový program, tedy politický nástroj v eh, sice Horizon Europe 2021 až 2027, takže bude určitě dobré eh, zabývat se tím, jak k tomu můžeme tímto přispět. Takže teď nejdříve k těm trendům v té globální vědecko-technologické, v tom globálním vědecko-technologickém prostoru. Eh, ta data můžete nalézt ve zprávě, ale pokud je o trendy, tak eh, je tady podstatný nárůst Číny. Tam je podstatný ten podstatný nárůst. ve vědě, inovacích, výzkumu. Všude to jde velice rychle. A zejména pokud se podíváme na vědu, tak tam to jde velmi rychle. Opravdu eh, to napadá americkou pozici, která je stále v čele, ale velice rychle se vyrovnávají eh, jí Čína. A pokud se podíváte na oblasti, jako je strojírenství, materiálové vědy, počítačové vědy, to jsou velice cílené věci, tak eh, Vzestup Číny je tam ještě rychlejší, nejenom pokud o kvantitu, ale také o kvalitu, i když stále dohánějí ještě ale důležitá otázka, důležitější otázka je tady, do jaké míry tato multiboralita je něco, z čeho mohou mít ostatní prospěch a jestli to může být prospěch EU. Takže chceme vidět, do jaké míry ehm, nebo jak dobrou má EU pozici, aby eh, měla prospěch z tohoto. Tady vidíme důležité dva mechanismy, ze kterých může mít Evropa prospěch. Za prvé mezinárodní eh, spolupráce, jestli má Evropa spolupracovat s dalšími protipóly a jestli tedy může. Eh, takže pokud je o mezinárodní publikace, tak ty jsou eh, kvalitnější. To, co se tady lokálně dělá, to je určitě kvalitní, takže to je mm, mechanismus k dosazení, k dělání špičkové vědy. Potom je tady mm, mezinárodní mobilita vědců. To je také velice podstatný eh, způsob, jak eh, navazovat nebo i jak dosáhnout špičkové vědy. Tohle, že eh, mobilní věci jsou obyčejně kvalitnější než ti nemobilní. Takže to je mechanismus, díky kterému tím, že přitáhnete mobilní vědce, budete moci zvýšit špičku, nebo zlepšit špičkovost vědy. My eh, obyčejně jsme svědky toho, a já toho také ukážu, že pokud máme eh, správně vyrovnaný eh, odliv a příliv vědců, tak určitě je to přínosnější, pokud jde o ty, které získáte oproti těm, které ztratíte. Takže je to obou straně eh, přínosné. Multipolarita nám eh, přináší plody. Takže jak se daří Evropě, pokud jde o mezinárodní vědeckou spolupráci? Pokud se podíváme na mezinárodní vědeckou spolupráci, a děláme to eh, tady mm, mezinárodními spolupublikacemi, tak vidíme, že evropští věci jsou zapojeni, jsou mnohem otevřenější než například Číňané. Ale většina našich mezinárodních spoluprací je uvnitř EU. Takže na jednu stranu to ukazuje sílu vnitřního evropského trhu s vědou nebo s výzkumem. Máme tady eh, stále více té vnitrounijní spolupráce, ale také ta spolupráce mimo EU, to je důležitý rozměr protože často publikace, eh, které píšou eh, evropští autoři s mimo evropskými autory, autory, zejména ze silných eh, dalších zemí, jsou mnohem kvalitnější než jenom ty vnitrounijní publikace. Jsou tři až čtyřikrát častěji citované. Takže je tady velký prostor pro tyto publikace tak i jak by mohli tedy zvýšit tu vědeckou kvalitu. Ale pokud se podíváme na to, s kým spolupracujeme a jak aktivní jsme eh, s těmi eh, mimo evropskými eh, spolupracemi, tak u Amerika a Čína jsou tady velice silné. Navzdory mm, obtížím, mezi oběma zeměmi, tak věda tam roste vědecká spolupráce. Čili americko-čínská spolupráce je mnohem eh, intenzivněji eh, rozvinutá oproti vztahům s evropskými zeměmi. A tady studujeme větší země. Američany, Francie a Německo. Eh, ty často spolupracují s USA i s Čínou. A velice pomalu se to tady ale zvyšuje. Takže je tady velký potenciál pro to, aby země EU využívaly mezinárodní spolupráci s dalšími klíčovými hráči ve eh, světě. Zejména pokud budeme vědět, že tento typ spolupráce také eh, mnohem pravděpodobněji povede tady ke špičkové vědě. Musíme si uvědomit, že eh, Británie je tady nejsilnější ve spolupráci s USA a s Čínou. Druhý důležitý mechanismus je mobilita mm, zahraničních eh, talentů. Já se pokusím eh, vám tady eh, jenom popsat ty hlavní věci. Jsme svědky toho, že mezi Amerikou a Čínou je daleko silnější spolupráce, pokud je o výměnu talentů. Pokud se podíváte na studenty PhD, tak ty jsou zejména v Americe, tam je třetina cizinců a většina cizinců v Americe přichází eh, z Číny. A neustále se to zvyšuje. A vidíme, že někteří se vrací do Číny, ale obyčejně eh, eh, tráví většinu, tráví dlouho, dlouho v Americe, například po deseti letech je tam ještě velká část valná většina po deseti letech po eh, ukončení studií. Takže tohle je eh, přínosné jak pro Ameriku, tak pro USA. Eh, pardon, tak pro Čínu. I když v to chvíli více mm, pro USA. USA mají vysokou kvalitu místní vědy, čili velmi silnou vědecko-technickou základnu a je možné tam přitáhnout tedy ty nejlepší mobilní talenty a tyto mobilní talenty jsou eh, ještě lepší než eh, ti místní. Takže pro USA ta kvalita, pokud je o výzkum, je dána schopností přitáhnout ty nejlepší eh, zahraniční talenty. Takže ten nárůst kvality je 12% nad místními, takže oni opravdu mají velký přínos z toho, že dostávají hodně talentů. A také za tam samozřejmě odchází spousta lidí a obyčejně jsou nižší kvality než místní, ale přesto jsou to vysoce kvalitní eh, lidé, kteří odchází do zahraničí. Takže eh, je to ziskové nejen pro USA, ale i pro ty, kteří, eh, pro ty, kteří je přilákali. Takže eh, moci přijmout ti, kteří odcházejí z USA, je opravdu přínosné pro všechny země. Pro Čínu to je velice důležitý donátor eh, do systému. Tam přicházejí hodně, o, o, hodně vysoce kvalitních eh, vědců. Oni odesílají ty nejlepší talenty. Většina z nich odejde do USA. Tam přispívají k vzestupu USA takže v tomto ohledu je to odliv mozku pro Čínu docela jistě, ale ten příliv, i když tam přicházejí lidé nižší kvality, než kteří odcházejí, tak pořád oni e, tam z nich mají mnohem kvalitnější lidi než ti, kteří jim tam zůstávají. Takže Čína docela jistě má z tohoto přínos. I když ti, e, kteří e, přijdou zpátky, nejsou ti nejlepší, tak jsou určitě lepší než ti, kteří zůstali takže je to docela jistě eh, přínosné. A to, že Čína eh, odesílá ty nejlepší talenty, je také dobré eh, pro ty, kteří jsou schopni přijímat tyto čínské nebo přitáhnout tyto čínské talenty. A je dobré, aby Evropa tedy přilákala nejenom ty, kteří se vrací z USA, ale také i ty, které Čína vysílá. Takže pokud se podíváme do Evropy, tak země, které jsou nejotevřenější, jsou Švýcarsko, Británie a také Severní Evropa. Takže je tady jasná vazba mezi eh, špičkovostí a um, otevřeností. Tyhle země jsou otevřené vůči zahraničním talentům a tyto, tyto talenti jsou uh, velice uh, eh, jsou, jsou určitě lepší než místní. A důležité také je, že tady eh, jsou také velké odlivy talentů. Švýcarsko má největší eh, odliv talentů zároveň. To tež platí pro Británii. A tento, eh, tyto talenty jsou také vysoce kvalitní. Takže ty, to lze také popisovat jako odliv mozku, ale čist sečteno a potrženo je to čistý přínos. Takže znovu, Otevřenost je důležitá. a je zdrojem budování eh, špičkovosti. Pokud je o jich Evropy, tak tady je jasný eh, odliv mozku. To, co odchází, je kvalitnější než to, co zůstává. A navrátilci jsou také kvalitní, takže opět tady otevřenost je mechanismus pro eh, to, jak zvýšit místní kvalitu, ale eh, vrací se velice malý počet lidí. Proto je tady čistý odliv mozku. Ale pokud budeme eh, schopni zvýšit tento přínos, tak těmto zemím pomůžeme. Takže takhle, takhle je ta pozice Evropy. vzhledem k multipolaritě. A teď budu hovořit mnohem rychleji. Jak ten nový rámcový program přispívá k eh, této situaci? Je jasné, že tady máme nárůst rozpočtu, to je dobrá zpráva. A je to zpráva, která je zaměřená na špičkovou vědu, nebo program zaměřený na špičkovou vědu. Protože tady je e RC. Čili jaký dopad eh, rámcového programu byl na zvýšení rozpočtu? Za prvé vědecké publikace, které vycházejí z rámcového programu, jsou eh, vysoce kvalitní, jsou kvalitnější než eh, průměrné světové publikace, ale jsou také vyšší než to, co se dělá tady v této zemi. Takže tento rámcový program opravdu se zaměřuje na špičkový výzkum a je schopen přijít tedy s kvalitními publikacemi. A to třikrát eh, vyšší kvalita než průměr. A pro evropskou třináctku je toto ještě vyšší. Čili ty mají, ta má ještě eh, větší přínos eh, z tohoto rámcového programu. A samozřejmě to ještě platí mnohem více pro AC. Potom jsme se zabývali tím, jak ten výzkumný program pomáhá mobilizovat mezinárodní mobilitu talentu, protože to jsou velice důležité způsoby, jak získat přínos multipolarity. Pokud se podíváte tady na mezinárodní spolupráci, tak je jasné, že je tady eh, podnět k tomu, jak podporovat eh, vnitrokomunitární spolupráci. A také to vysvětluje, proč jsou tyto uh, programy eh, financované kvalitnější, nebo ty publikace kvalitnější odsud, eh, kvalitnější než, financované odsud kvalitnější než jinde. Potom je tady ovšem poměrně málo mimo unijní spolupráce. A je také jasné, že je nebezpečí určitého odklonu od mimo unijní spolupráce k vnitrounijní spolupráci. Mimo unijní spolupráce, eh, kterou ten rámcový program eh, financuje, má jasně vyšší eh, kvalitu než ta vnitrounijní spolupráce zde financovaná. Jak pro EU13, tak pro EU28. Takže je tady jasný prostor, podle kterého se ten program může pokusit zlepšit tu spolupráci navíc. Na druhý důležitý mechanismus je mezinárodní mobilita talentů v rámcovém programu je program Marie Curie k tomuto věnovaný. Další ty nástroje můžou také podpořit mobilitu, ale tenhle je k tomu vyloženě věnovaný. A to uvnitř EU. Pokud se podíváte, jak velká část e, se týká těch jednotlivých stipendií, tak je to poměrně malá část. Většina toho jde eh, na doktorské vzdělávání, ale stipendia to je ta součást, která by mohla být mnohem více financovaná ke zlepšení té mobility. A pokud se podíváte na eh, tyto, eh, tato stipendia, ta jdou na vnitro EU, na mimo EU, tady je USA zastoupena docela vysoko a Čína je tady pořád nedostatečně zastoupena. Důležitá část eh, celého tohoto programu Marie Curie je, by, by mohla být zaměřena na eh, návraty těch jednotlivých vědců. Čili to je způsob, jak podpořit špičkovost vědy. Čili eh, jaká jsou naše doporučení tady? Já si myslím, že je to docela jasné z toho, co jsem zatím říkala. Ono samozřejmě záleží na tom, eh, jak bude vypadat eh, budoucnost. Jestli ta, eh, ten prostor zůstane tak otevřený nebo ne, propojený. To je stále ve vzduchu. Je tady možnost, jsou tady některé scénáře, mohli bychom mít mnohem propojenější svět samozřejmě, ale podstatné také je, aby ta globální technologická krajina byla otevřená a propojená s jednotlivými, mezi jednotlivými póly. A co by se stalo? Eh, jaká by byla politika EU, kdyby eh, zde bylo rozpojení? Čína už je teď dost eh, velká jako pól. Mohla by existovat sama o sobě. Pořád by měla velký přínos být tedy s propojeností, ale, může, ale přežila by eh, sama o sobě. Pro USA ta by, ty, ty, ty by přišly o špičkovou pozici, kdyby nebyly otevřené, protože mm, asi ne okamžitě, protože to chvilku trvá, než se to vyrovná, ale časem by eh, určitě začaly přicházet o svoji pozici. Eh, pro EU to by bylo možné jenom, kdyby to bylo dostatečně integrované protože to je jenom jeden pol mezi USA a Čínou, ale musíme zůstat dostatečně otevření eh, pro spolupráci mimo EU. Takže nejdůležitější doporučení, která máme, je, že musíme eh, zůstat otevřeným, propojeným pólem se zbytkem světa. To znamená eh, pokoušet se být atraktivní, investovat do vědecko-technologické kapacity, to je první zásadní podmínka. Musíme se tedy eh, zaměřovat do, eh, na, na špičkovost ve vědě a technice a mm, nacházet ty nejlepší partnery. To znamená eh, i nadále podporovat vnitřní trh a mobilitu uvnitř EU a také mm, neignorovat tu třetí věc a sice otevřenost mimo EU. Musíme se postarat o to, abychom spolupracovali, abychom eh, vysílali své talenty a přitahovali tyto talenty z nížku. Zejména pokud je USA a Čínu. A to je, myslím, tedy moje hlavní doporučení. A těším se na vaše eh, připomínky a náměty. Uh, eh, Milí kolegové, milé kolegyně, začali jsme o něco později a proto vás eh, poprosím, abyste se drželi vyhrazeného času. Začneme eh, koordinátory, každý máte přesně dvě minuty. Ehm, Madame Kanaj, dobré odpoledne, děkuji za slovo. Paní eh, předsedkyně je pro mě potěšením mít tady našeho hosta. Jsme dlouhodobé přítelkyně, už jsme spolu mnohokrát pracovali po mnoho let, takže ještě jednou vás vítám ve výboru ITRE. Mám dvě otázky. Za prvé, ten spolupracující výzkum oproti výzkumu, který stojí na výzkumníkovi. Vy jste zdůraznila význam spolupráce. Všichni víme, že ten jiný rámcový program byl hlavním nástrojem pro tento prostor pro spolupráci kterým je Evropský výzkumný prostor. A vyplnula toho z toho spousta společných eh, částí v rámcového programu. Teď se objevuje trend se více zaměřovat na jednotlivé týmy, na výzkumníky, inovace. Jak to podle vás jde dohromady? A potom druhá otázka se týká, týká otevřenosti. Já jsem jejím velkým zastáncem a myslím si, že věda by měla být maximálně otevřená. Inovace. Přikláním se k tomu si říci, že věda představuje určitou globální úroveň, v tom je otevřená vůči světu a inovace má více lokální charakter, nebo je to spíše regionální jev. A spolupráce a otevřenost je na této úrovni potom z nejrůznějších důvodů obtížnější. Mohla byste se k tomu vyjádřit? K otevřenosti u inovací a u technologií? Děkuji. Odpovědi přijdou až na závěr. Kdo je tady za SAD dnes? Pokud ne, tak slovo má paní Dlabajová. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za prezentaci i studii, bylo to hodně užitečné. Jenom pár stručných dotazů. Co eh, můžeme udělat, nebo co lze udělat pro to, abychom přitáhli více soukromých investic, abychom skombinovali veřejné a soukromé financování. To znamená, jak eh, přitáhnout tyto investice do výzkumu ze soukromých zdrojů. Za druhé, Poté, co byla provedena studie, máte už závěry. Myslíte si, že EU dostatečně využívá všechny synergie, jak odvětvové, mezi například vzděláváním, průmyslovými znalostmi, výzkumem a synergie vyplývající z financování například ze zdrojů fondů EU, členských států nebo nějakých regionálních finančních zdrojů. A za třetí, na začátku zazněla zajímavá zjištění o různých typech spolupráce mezi USA a Čínou, Spojenými státy a Spojeným královstvím. O jaký typ vědecké spolupráce jde a na jakém základě probíhá? Můžete být této věci konkrétnější? A na závěr ještě filozofičtější otázka, co můžeme v Evropě udělat pro to, abychom si udrželi mladé talenty a zároveň, abychom ještě byli přitažliví pro mladé talenty. Vy jste říkala, že v USA v tomto bylo loni úspěšné, ale mě by zajímalo, jak to můžeme udělat my. Je lepší si eh, vzdělat vlastní eh, generaci nebo přivést někoho z jiných částí světa. Obávám se toho, že Evropa eh, bude prázdná, že nám budou chybět tyto talenty. Děkuji, pane Nisto. Děkuji za studii je mimořádně důležitá a je důležité, abychom pochopili, jaká je naše pozice, pokud je o eh, celosvětovou eh, konkurenci vůči USA, Číně a tak dále v oblasti výzkumu, vývoje a vědy. Já jsem z Finska, sever Evropy a máme zkušenost, že mezinárodní spolupráce mezi nordickými zeměmi by byla klíčová pro náš úspěch. A je zajímavé, že ve své studii zdůrazňujete, že nejde o spolupráci pouze v rámci EU, a otevřenost, ale také vůči zbytku světa, jakožto věc, která je klíčová pro náš úspěch. To znamená, máme tady určité eh, soft nástroje, které bychom měli využívat a eh, celosvětová vědecká komunita by měla být tady otevřená interakci do budoucnosti. Můžete se k tomu ještě vyjádřit, velmi by mě to zajímalo. Ještě tři další připomínky. Výdaje, prostředky ve výzkumu. Když se podíváme na úroveň investic v Číně, tam dochází k velkému nárůstu, platí to i pro Jižní Koreu, ta hodně investuje, mnohem více. Ale u většiny evropských zemí nedochází k nárůstu financí ve vědě. Zejména se to děje na úrovni členských států, tam je to problém. problém. Co můžeme udělat pro to, aby celá EU, jednotlivé členské státy investovaly 3 HDP do vědy? Potom ehm, přitáhnutí vědců. Je to naprosto klíčové pro budoucnost eh, Evropy, nejenom z EU, ale i eh, pro zbytek světa. Jde také o infrastrukturu, jak uplatňovat dlouhodobý strategický přístup pro infrastrukturu výzkumu, tak aby i eh, vědci a výzkumníci měli zájem na to Mm, přijí do Evropy. A potom otevřenost vědy, nejenom věci mezinárodních aspektů, ale také věci dat. Jak můžeme vytvořit systém, který odměňuje eh, vědce za to, že jejich databáze budou otevřeny ostatním? Děkuji. Pan Borke? Děkuji sám představení studie, pan Borkia. Chtěla jsem se zeptat na jednu věc. Co se týče eh, přilákání eh, vědců a talentů z třetích zemí, o jaké oblasti, o jaké odvětví jde, kde potřebujeme vnější eh, příspěvek, tak abychom zlepšili situaci oproti současné. My jsme analyzovali také problém eh, odlivu mozku eh, z Jižní Evropy. Je to z jedné strany aspekt, který představuje obrovskou příležitost pro vědce, pro výzkumníky, na druhou stranu to má dopad na národní výzkumné ústavy. Nárůsty v rozpočtu nebo kromě nárůstu rozpočtu existují nějaké jiné možnosti, jak přilákat vědce nebo jak řešit ten problém? Za druhé, upřesnění. Jaké faktory omezují pozitivní dopad výzkumníků, kteří ehm, se vrací do svých zemí? To znamená, jaké jsou překážky, jak bychom je mohli odstranit? Děkuji. Jdeme ty věci, které se, které, kteří se vracejí do svých zemí. Děkuji. Nevidím, že by se hlásil někdo další. Ještě někdo další z členů? Případně ještě máme minutu na řečníka. Paní Marquez. Děkuji za slovo. Chci se zeptat na následující věc. Excelence a to, aby věci nezaostávaly, jak se tomu vyhnout. My jsme hovořili dopoledne o tom, jak bychom mohli být inkluzivnější v rámci EU. A mě by zajímalo, jak je to se spoluprací se třetími zeměmi. Máme problém s přelákání talentu, to už teď zaznělo. Je jasné, že to problém je, ale kromě toho v Evropě se musíme promyslet, jak organizovat spolupráci se třetími zeměmi. A nejde jenom o naši konkurenci, tedy Čínu a Spojené státy, ale také o další země. tam, kde bychom mohli vychovávat talenty, kde můžou, mohou růst a nemusí se nezbytně eh, přesouvat do Evropy. Můžeme jim pomáhat rozvíjet jejich talenty jako eh, spolupráci, v rámci spolupráce. Můžeme tedy spolupracovat s výzkumem ve třetích zemích, zejména na těch kontinentech, které byly doposud přelíženy, je to například Afrika. Budu ráda, když toto budete moci osvětlit. Děkuji, paní Fox. Máte minutu? Bez mikrofonu. Paní předsedající, musíte si zapnout mikrofon. Omlouvám se. Eh, je to pro mě novinka jsem v eh, parlamentu. Pokud jde o celosvětovou vědu, tak eh, měla jsem obavy, že EU eh, e bude fungovat a jednat jako velký blok, který nepozbozuje k mezinárodní spolupráci, ale spíš vede ke konkurenci k mezi námi, USA a Čínou. A mohlo by se to obrátit i proti nám, ten uvedený mix o té spolupráci uvnitř, ale nikoli na venek, což mi připadá tragické. A potom, jak řešit problémy, které se týkají mobility. Hovořím o odlivu mozku, ale je tady riziko, a někdy se to děje ve Spojeném království, že ty talenty, kteří si, které si vychováme, například eh, se to děje ve Spojených státech, jsou tam lidé z jiných zemí, kteří ale tam eh, žijí eh, v, jako občané, Můžeme mít eh, doktoranty z Číny, místo abychom eh, investovali do eh, britské vědy a technologií, zejména pro běžné občany, kteří působí na místních univerzitách, tak tam jde o zvýšení jejich technologické expertízy nad rámec, abychom se jenom koukali za hranice. Možná, že chceme být světovými vůdci, ale zvláštní je, že to spíše vede k takové určité lenosti, nebo eh, spíše nás to omezuje. Děkuji. Někdo další? Ne, tak paní profesorka, prosím o stručnou reakci. Děkuji za skvělé otázky. pokud to takto funguje eh, v parlamentu, tak mám plnou důvěru v to, že eh, odvádíte jako parlamentskou práci. Dovolte mi, abych prošla velmi stručně jednotlivé otázky a samozřejmě jsem k dispozici vám i po eh, tom mém čase rámcové programy pro spolupráci, jak to zapadá do ostatních věcí a do toho, že teď je větší důraz na jednotlivé týmy. Skutečně vidíme, že dochází k posílení eh, toho prvku jednotlivých týmů, ale hodně těch týmů eh, je mezinárodních. Takže vlastně je to jak mezinárodní spolupráce a mobilita talentů, které jsou důležitými mechanismy této věci. A velmi často spolupráce mezinárodní vyplývá z toho, že ve svém týmu máte osoby, které jste přilákali z jiných institucí nebo jiných částí světa. Takže v tomto ohledu to velmi dobře jde ruku v ruce, jednotlivé týmy a spolupráce. Pokud jsou ty jednotlivé týmy samotné dostatečně otevřeny vůči mobilitě a talentům, tak si nemyslím, že by to se navzájem vylučovalo. Myslím si, že ty věci se spíše navzájem posilují Tyto dva faktory spolu se posilují a mají synergetický, synergický účinek. No, někteří z vás také hovořili o tom, že ve studii hovoříme o otevřenosti ve vědě. Je to věc prospěšná pro obě strany. A potom otázka inovací a otevřenosti u inovací. Je pravda, že čím více se blížíte tomu komerčnímu aspektu, tak už to je obtížnější, aby to bylo pro všechny prospěšné, protože tam je eh, důležité zachovat si určitou třeba důvěrnost nebo být ostatní, lepší než ostatní, ale eh, vidíme, že eh, dochází ke spolupráci i u inovací, kdy podniky spolupracují. Velmi často to vyplývá a, a objevuje se to v zemích, kde je velká vědecká spolupráce a zejména pokud tam je velká mobilita talentů protože pokud přilákáte spoustu eh, zahraničních eh, mobilních talentů, tak oni nezůstanou jenom v oblasti vědy, oni často se přesunou do podniků a dochází k takovým mezinárodním toku talentů a eh, to vytváří mezinárodní vazby. Takže máte určitý určitý soubor mezinárodních eh, talentů a podniky chtějí využít globalizaci ke svému prospěchu. To znamená, otevřenost v vědě pomáhá také eh, lépe využívat inovace v globalizaci. Tím, že eh, i ty podniky budou atraktivní pro vědce, nemusí jít nezbytně o čistou spolupráci, ale firmy těží tedy z globalizace tímto způsobem. E, zda EU využívá dostatečně synergie a tak to máme různé nástroje, jak to je se synergiemi mezi regionálními, lokálními e, a národními e, finančními zdroji a rámcovým programem, tak určitě v rámci rámcového programu bychom mohli mnohem více využívat synergii. Už jsem zmiňovala nástroj Marie Curie, nástroj pro mobilitu, jak bychom to mohli lépe sladit s nástrojem pro e, spolupráci, který máme. Určitě tady je prostor pro zlepšení, je tam další potenciál. Chtěla jsem vám ukázat, že pokud bychom dosáhli lepších synergií, tak bychom e, z toho mohli mnohem více těžit. A ať už je lokální financování té hostující země jakékoliv, tam, kde ty zahraniční talenty pobývají, tak hm, používání například strukturálních fondů pro vybudování lokálních infrastruktur, hm, prostředky pro vědce, kteří se vracejí, hm, to je také důležité. A tyto země budou potom z toho samozřejmě těžit. Jak přilákat talenty? na to jste se ptali několikrát. To znamená, jak tohoto dosáhnout. Už jsme udělali určitou analýzu na základě také dat průzkumu. Ptali jsme se na to, co lidi motivuje k tomu, aby byli mezinárodně mobilní. Ehm, část průzkumu byla financována rámcovým, rámcovým programem a ukázalo se, že pro tyto tzv. mobilní osoby, které jsou, které jsou velmi talentované, tak důležité pro ně je, a ten motiv z důvodu je, motiv ehm, pro ten mm, změnu je, že jim to pomůže v jejich výzkumné kari, kariéře. To znamená, oni chtějí být vlastně v přední linii výzkumu. A proto ti nejlepší skutečně eh, se chtějí dostat do vynikajícího výzkumného prostoru. To znamená, ta výjimečnost eh, a možnost spolupracovat s dalšími talentovanými vědci je tím motivátorem. A tady je to propojení eh, otevřenosti a excelence. Je důležité motivovat hmm. talentované lidi, ale to zajistíte tak, že budete mít vybudované eh, ty lokální technologie, že tam bude excelence, protože to je to, co motivuje lidi k tomu, aby se přesunuli. internacionalizace a lokální eh, spolupráce, spolupráce v rámci EU a eh, s EU směrem ven. Já si myslím, že se to doplňuje. Není to tak, že jedna věc by nahrazovala jinou. Máme lokální eh, spolupráci, spolupráce uvnitř EU, tak to je hodně důležité pro to, abyste si vybudovali excelentní úroveň, ale Pokud toto dosáhnete, tak to potom můžete využít, tu vnitřní sílu, kterou stavíte na spolupráci, tak potom jste schopni pracovat také eh, s externími partnery mimo EU. To znamená, není to že byste si vybírali mezi spoluprací uvnitř EU a to mimo EU, ale tím, že si vybudujete spoluprací uvnitř EU své kapacity, tak vám to zvýší možnosti k další spolupráci eh, ven z EU. Eh, přístup eh, k výzkumné infra- infrastruktuře, to je to, co jsem říkala, co hledají eh, mobilní talentovaní lidé. Nejde jenom o infrastrukturu, ale samozřejmě také další lokální věci, ale to vybudování infrastruktury je určitě něco, co pomáhá přelákat talentované vědce. A lepší propojení nástrojů, které máme pro financování infrastruktury, by znamenalo Eh, že vybudujete infrastrukturu lépe. Například ten nástroj eh, Marie Curie. Jde o to, abyste vytěžili z rámcového programu co nejvíce. Otázka odlivu mozku, 13 EU nebo jihu EU, jaké je na to řešení. Je důležité k tomu poznamenat, že Nemůžete to zastavit tím, že zastavíte eh, ten tok směrem ven, to by bylo podle mě špatné. Vyšlete vědce ven, mimo EU, ale postarejte se o to, aby se vrátili. To znamená, pracujte spíše na otevřenosti eh, místo protekcionistického přístupu, kdy se snažíte zabránit odlivu. Spíše umožněte jejich návrat, odstraňte překážky pro návrat těchto vědců. Jak to udělat? Jde o to, aby se vrátili do své eh, domovské země. No, musí si být jistě tím, že to nepoškodí jejich kariéru. Potřebujete tedy dobrý výzkumný systém lokálně, ale nemusí jít pouze o, o lokální systém dané země. Tady bychom měli eh, fungovat více jako širší evropský prostor. Takže opět bychom měli zůstat otevření i vůči dalším zemím v EU a vybudovat eh, evropský výzkumný prostor, protože to je klíč k tomu, aby se vrátil dostatečný počet lidí do Evropy, aby byli ochotní se vrátit. Otázka excelence a soudržnosti a inkluze. Je opravdu důležité neustále zdůrazňovat, že talent je kanálem pro vybudování excelence pokud chceme být výjimeční, musíme se postarat o mobilitu. A to je také cesta k inkluzi a soudržnosti. Opět, nic z toho se nevylučuje, není navzájem v rozporu. Pokud si přejeme inkluzi a soudržnost, tak musíme investovat do otevřenosti. Protože díky tomu dosáhneme dostatečně široké výjimečnosti ta, eh, ta, ta narážka na takovou určitou eh, lenost nebo váhavost, že přitahujeme a vzděláváme spíše čínské doktoranty místo, abychom investovali do vlastních talentů, ale s tím nesouhlasím. Přijdou k nám pouze ti nejlepší z Číny a přicházejí do prostředí, které opravdu musí být nejlepší. To znamená, pokud nemáte silný vědecký základ nebo jiné eh, silné vědce, tak ti nejlepší z Číny sem nepřijdou. To znamená, žádný líný způsob eh, neexistuje. A myslím si, že opět z toho můžeme těžit pouze tak, že budeme lokálně investovat do eh, excelence. Ten topic. Děkuji mnohokrát. Je to nesmírně eh, významné téma. Pro nás je ta studie velmi užitečná, abychom mohli začít eh, diskutovat o těchto tématech od dalšího rámcového programu. Děkujeme, paní profesorko. Eh, jsem přesvědčena, že zůstaneme v kontaktu, že od vás ještě uslyšíme, protože víme, že jste vynikající vědecká pracovnice právě v této oblasti. Děkujeme mnohokrát. Uh, Vážení kolegové, eh, nyní eh, přivítáme pana Johana Lepasára, eh, nově jmenovaného kandidáta na místo výkonného ředitele agentury EU pro bezpečnosti sítí a informací ENISA. Vítáme vás na našem zasedání podle článku 36, chci připomenout, tedy zákonu o kyberbezpečnosti, který e, reguluje působení agentury ENISA. E, kandidát e, zvolený řídit radou je předvolán k vystoupení v Evropskému v Evropském parlamentu. My máme tedy hodinu na prezentaci eh, kandidáta na místo ředitele, pak budete mít příležitost klást dotazy a pak samozřejmě se vám dostane odpovědí. Ehm, doufejme, že diskuse bude plodná. Pane Lepasáre, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení poslanci, Děkuji za tuto příležitost se představit a pohovořit o agentuře EU pro bezpečnost sítí a informací o tom, co tato agentura může dělat ke zvýšení kyberbezpečnosti. Kyberbezpečnost není jenom technickou doménou vyhrazenou odborníkům v oblasti IT, ale je to stále větší hozená rukavice pro celou společnost. Nový eh, zákon o kyberbezpečnosti, který vstoupil v platnost eh, letos v létě, by měl pomáhat fungovat eh, jednotnému trhu a měl by podporovat regulovat všechny aspekty našeho života a také být hybnou silou hospodářského růstu. Právě kyberbezpečnost je oblastí, která podporuje ochranu základních práv online a tedy klíčové sektory jako telekomunikace, zdravotnictví, eh, finanční sektor a doprava eh, musí být podpořeny eh, kyberbezpečností právě měnícím se právním prostředím je důležité zajistit, aby agentura měla kapacitu udržet krok s rychlým technologickým vývojem. V důsledku toho jsou kladena velká očekávání, a to jak na národní, tak úrovni EU. ENISA si klade za cíl zajistit vysokou úroveň kyberbezpečnosti po celé EU. Vznik vyvinula se v eh, uzel eh, dovedností, schopností a vytváří eh, další možnosti rozšiřování znalostí. Právě stávající ředitel za Udo Helmert, který odvedl obrovský kus práce právě v této oblasti, si zaslouží náš dík. Ehm, Eh, kyberbezpečnost se prolíná celou společností a tak, jak se externí reality komplikují, tak je velice důležité mít jasný právní rámec pro působení agentury. Právě tento výbor eh, přispěl výrazně k do, dobrým vedením díky eh, například přispění k vytvoření směrnice o kyberbezpečnosti. Chci poděkovat bývalému předsedu profesoru eh, Jiřímu Buskovi a profesor Angelice Niblerové pro, za odvedenou práci v této oblasti, ale samozřejmě děkuji dalším poslancům, kteří výrazně přispěli ke zlepšení paní Pilar de Castillo například a další, kteří eh, se podíleli na přípravě eh, dokumentace v oblasti kyberbezpečnosti. Eh, právě nyní se můžeme ptát, co může ENISA udělat v realizaci těchto nových předpisů a regulačního rámce na to, co e, právě ENISA bude pro kyberbezpečnost tím, co GDPR je pro ochranu údajů, tedy zlatý standard, hlavní pilíř. Nicméně tento právní rámec se teprve rodí, tak jak se začíná postupně e, související směrnice uplatňovat. E, vstoupila v platnost teprve letos v létě. Agentura má mandát pomáhat Unii získat z tohoto nového rámce maximum tím, že bude stavět na silných stránkách a posilovat eh, katalog schopností tak, jak bude stavět na potřebách EU. Nyní bych se rád podíval na to, jak vidím úlohu agentury v nadcházejících letech, zvláště v kontextu rámce pro Eh, certifikaci eh, kyberbezpečnosti a bezpečnost sítí. V oblasti bezpečnosti sítí by agentura měla eh, připravit cesty, jak nejlépe uplatňovat nový právní rámec ve zvýšení bezpečnosti. Provedli, byla provedena kvalitativní analýza situace v různých členských státech a napříč různými sektory agentura může pomoci zmapovat a šířit eh, nejlepší praxi eh, a vytvořit společný přehled o těchto otázkách, připravit společné pokyny a postupy ve spolupráci s dalšími orgány a organizacemi EU. Může nabídnout také analýzu, jak nejlépe se postavit k rozvoji nových technologií napříč EU, kyberbezpečnost v kontextu 5G, přesun politických eh, klíčových infrastruktur na cloud. Může pomoci členským státům stavět a vytvářet nezbytné kapacity tím, že vytvoří eh, skupinu expertů eh, a soubor znalostí, které bude možné napříč EU využít. Také bude nabízet pravidelné hodnocení eh, odolnosti v oblasti kyberbezpečnosti a také systematicky prognózovat budoucí vývoj na základě spolupráce s se státními i nevládními organizacemi. Agentura usnadňuje také spolupráci a vytváří důvěru mezi eh, relevantními subjekty, posiluje dialog mezi členskými státy, eh, týmy eh, pro rychlou reakci na hrozby a také zlepšování platform, tak, aby vznikly schopnosti společné reakce na ohrožení také, eh, protože působí jakožto sekretariát sítě Cezar, eh, může koordinovat řešení problému i následnou práci obecně si klade za cíl také zvyšovat povědomí, aby podporovala dobrou kyberhygienu u všech zainteresovaných subjektů eh, chce šířit dobrou praxi na základě zhodnocení rizik. Nad rámec problematiky eh, bezpečnosti sítí, jak je zmíněno v příloze ke směrnice, také eh, se zaměřuje na praktiky zveřejňování certifikace kyberbezpečnosti, které je zakotveno v aktu, musí agentura pomáhat komisi a členským státům ve vytváření a realizaci jasného operačního plánu pro systém certifikace bezpečnosti sítí způsobem, který podporuje konkurenceschopnost a vytváří synergie eh, s komunitou výzkumu a vývoje. To může být provedeno vytvářením kontaktu se současnými certifikačními eh, orgány a eh, sítěmi. Agentura musí vytvořit transparentně otevřenou síť, která umožní ověřit jednotlivá kandidátská jednotlivé systémy ochrany sítí. Agentura by měla vytvářet existující soubor znalostí, využívat tohoto souboru znalostí a nabízet je napříč Unii. Proaktivně by měla také Eh, získávat spolupracující subjekty v oblasti kyberbezpečnosti napříč EU, tak aby bylo zajištěno, že bude systém vyvážený a odráží různé zájmy. Tím, že zajistí, aby evropské orgány a úřady byly konsultovány eh, co do principu jednotlivých nových systémů, agentura může zvýšit atraktivitu eh, takového uspořádání, zvýšit efektivitu pro účastníky, zvláště malé a střední podniky, může podporovat také přístupy Security by Design a Security by Default. ENISA musí zvýš, být schopna svou práci zviditelnit. Musí být schopna eh, převést eh, znalosti v oblasti kyberbezpečnosti eh, do jasných slov, tak, aby byla srozumitelná neodborníkům i lajkům tedy tím, že se agentura zviditelní u rozhodujících činitelů, může také plnit svůj klíčový mandát, tedy pomáhat EU vytvářet odolnost napříč sektory eh, lépe pomoci porozumět výzvám do budoucna, eh, také pomoci a posílit kapacity v realizaci konkrétních politických cílů. Eh, agentura však nemůže splnit své cíle sama musí respektovat rozdělení kompetencí eh, mezi členskými státy, musí být schopna se propojit s mnohem složitějším prostředím zainteresovaných subjektů, musí vytvářet Eh, sítě a spolupracující subjekty a hledat partnery mezi členskými státy, ale i v soukromém sektoru. Eh, katalog služeb ENISA na základě nového regulačního rámce by se měl také odrazit v programovém dokumentu ENISA. Já doufám, eh, že budu moci přispět k vytvoření koherentního souboru úkolů pro agenturu. Právě v tomto kontextu je velice důležité, aby si agentura zachovala eh, a dále rozvíjela dobrý standard finančního řízení. Eh, právě zprávy oplnění rozpočtu v tomto smyslu budou výrazně doplňovat eh, obrázek o současné situaci. Historicky se Enisa musela postavit eh, řadě problémů, zároveň vytvářet základnu znalostí a talentů. Řada z těch problémů byla zmíněna eh, ve zprávě o posledním absolutoriu musela projít transformací s omezen, časově omezeným mandátem a přesunem sídla. Eh, chci mm, poděkovat řeckým agenturám za usnadnění přesunu agentury, eh, což by umožnilo agentuře posílit eh, její kapacitu v řešení konkrétních úkolů. Právě nový mandát a pevně stanovené sídlo výrazně pomohou eh, agentuře dalšímu rozvoji. Důležité je uvědomit si, že je potřeba změnit také smýšlení. Tam, kde je již vysoce ceněna expertní znalost, tam je potřeba dále přidávat hodnotu, eh, čerpat z talentů napříč Evropskou unii, aniž by byly ohroženy eh, orgány jednotlivých členských států národní vyslání experti na středně dobé i dlouhodobé eh, pozice by měli eh, právě být součástí takové sítě expertů. Spolu se členskými státy by se mělo podařit zaplnit mezeru eh, v těchto silách a zároveň vytvářet důvěru. Chci ještě jednou poděkovat tomuto výboru za trvalou podporu této agentuře a také za zajištění permanentního mandátu a také vytvoření pevného právního rámce rámce, o něž se může opírat. Doufám, že tato výměna názoru je ale jenom začátkem eh, trvalého dialogu mezi agenturou a výborem a že se nám společně podaří nalézt nejlepší cesty, jak může agentura plnit potřeby Evropské unie. Děkuji za pozornost a velice rád zodpovím vaše dotazy. Děkuji mnohokrát za vystoupení. A nyní dávám slovo kolegům maximálně dvě minuty. První, paní Karvajo. Dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Blahopřeji vám, pane řediteli, ke jmenování. Byl jste jmenován do velmi náročné funkce. Vy jste některé ty eh, náročné aspekty zmínil. Je to pozice náročná, protože je také velice důležitá, eh, protože se věnuje tématu, které je nesmírně důležité pro celou Evropu a jehož význam stále roste. Samozřejmě je to také politicky velice složitá oblast a vzniká agentura, která je stále v období transformace, e, potýká se s některými v uvozovkách dětskými nemocemi, e, stále má ještě obtíže e, s rozpočtem, se získáním odborníkům, stále jsou tam dvě lokality, dvě kanceláře A mě by konkrétně zajímalo, jaké konkrétní kroky podniknete, aby bylo možné eh, dobře vyřešit tyto praktické problémy pragmatickým způsobem. A co nám můžete říct k tomu, jak chcete eh, dále působit na základě zkušeností z minulosti. Eh, můžeme se spolehnout na to, že dokážete řešit právě ty složité problémy, s kterými se setkáte, ať už z hlediska finančního nebo řízení obtížné politické situace na úrovni celoevropské, ale na úrovni také členského státu Řecka a také v oblasti mezinárodních stavu. Jak nás můžete ujistit, že vaše eh, profesní zkušenosti a dovednosti vám pomohou eh, věnovat se této velice důležité složce na náležitě vysoké úrovni? Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní Kalera. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jsem velice ráda, eh, pane Johane Pasáre, že jste Eh, přišel. Blahopřeji k vašemu věnování, jmenování a velice eh, ráda jsem naslouchala informacím o vašich plánech, o opatření, která budete přijímat, o procesech certifikace, kyberhygieně a podobně. Všechna tato témata mají obrovský význam a jakožto Estonka a ještě výrazně jako bývalá předsedkyně eh, komise pro kyberbezpečnost jsem se s vámi setkala dříve, slyšela jsem vás a nemám žádné pochybnosti o tom, že budete skvělým ehm, výkonným ředitelem ENISA. Eh, protože vím, jak dobře se v problematice kyberbezpečnosti vyznáte, znám eh, vaše působení z minulosti a také eh, Vím, jak jste se podílel na přípravě eh, právních předpisů. Správně jste také zmínil, že kyberbezpečnost nemůže být jenom téma, které řeší členské státy samotné. Musí to být eh, téma inkluzivní, je potřeba přistupovat na principu multistakeholder. Není to již eh, otázka, kterou lze řešit izolovaně. Musíme spolupracovat s dalšími soukromými subjekty, průmyslem, akademí, akademickými kruhy a a nevládními organizacemi. Jak bude tato spolupráce podle vás probíhat? Děkuji. Děkuji, paní Gamon. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jednu obecnou teoretičtější otázku a pak dvě konkrétní. Ta obecná otázka, jak budete přistupovat k problematice eh, obrané politiky v oblasti kyberbezpečnosti. Jak vnímáte toto téma? Eh, myslíte si, že by bylo moudré, aby Evropská unie dále investovala eh, do kyberbezpečnosti, například v boji proti terorismu či ochraně EU proti nejrůznějším útokům? to v tomto směru. A pak mám specifické otázky. Kde je podle vás hranice spolupráce mezi eh, ENISA a eh, Centrem kompetence v oblasti eh, kyberbezpečnosti, protože toto centrum by mělo zajišťovat další výzkum v oblasti kyberbezpečnosti kde vidíte možnosti spolupráce nejenom mezi Centrem kompetencí, ale také s národními sítěmi pro kyberbezpečnost? Měly by se tyto organizace nějak doplňovat a v kterých oblastech? A jaká úloha eh, se dá předpokládat pro vaši agenturu? Jak by měla pomáhat eh, určovat, eh, které projekty by mohly být financovány z Digital Europe a z národních sítí pro kyberbezpečnost. Děkuji mnohokrát. Nevidím pana ministra. Někdo ji zastoupí? Omlouvám se, prosím, přihlašte se mi. OK, thanks. Uh, thanks for, uh, for this opportunity. Děkuji za tuto příležitost s námi hovořit, pane Lepasáre. Já mám otázku, když eh, si čtu váš životopis, vidím, že jste studoval architekturu, design a polit patologii. To je trošku překvapivé, pokud máte být tím nejvýše postaveným IT odborníkem, specialistou na kyberbezpečnost. Nicméně je to i tak velice důležitá příležitost pro vás, abyste prezentoval své dovednosti, schopnosti a přesvědčil všechny členy tohoto výboru, že jste právě tím nejlepším kandidátem na tuto pozici. Tak se chci zeptat na vaše plány. Předpokládám, že v budoucnu budete muset předložit strategické dokumenty, v nichž definujete, jak budete rozvíjet organizaci ENISA a jaké klíčové ehm, ukazatele výkonnosti KPI budete používat eh, ve své organizaci. Jak tedy tuto problematiku problematiku vnímáte a pokud můžete stručně eh, komentovat také kyberincident z roku 2017, eh, kdy estonské ID eh, čipy se ukázaly jako nebezpečné, nedostatečně zabezpečené, můžete se k tomu technicky vyjádřit a také poté, jaké jsou příklady nejlepší praxe pro zabezpečení systému. Děkuji, pan Borkia, dvě minuty. Um... Děkuji za slovo. Já mám tři otázky. Za prvé jsem chtěl pochopit, jaká existují opatření, která Eniza uplatní pro zlepšení odolnosti sítě, aby zmírnila také bezpečnostní rizika eh, v souvislosti s implementací 5G. Za druhé, jsem se chtěla zeptat na to, zda souhlasíte s tím, že máme-li se vyhnout velké závislosti na jednom dodavateli mm, součástek nebo složek, tak by měla síť pozbuzovat k interoperabilitě v tom dodavatelském řetězci, abychom mohli využívat více dodavatelů. A na závěr poslední otázka. Chtěl bych pochopit, zda existuje nějaká strategie, která už je dokončená a má za cíl eh, omezit eh, technologickou závislost na třetích zemích nebo kořen té závislosti. Thank you. Mr. Tos- Děkuji, pan Tošenovský. My mother language. Uh prvé řadě gratuluji k nominaci a zvolení na eh, tak významnou pozici eh, velmi významné eh, agentury evropské, která se dá očekávat, že její význam bude v nejbližších letech jen narůstat. Já bych měl dva dotazy. V rámci projednávání aktu pro kybernetickou bezpečnost jsme měli velkou debatu o tom, zda by měla být certifikace některých produktů či služeb povinná eh, nebo má zůstat na dobrovolné bázi. Vidíte nějakou oblast například ve světle debaty o zavádění 5G či jinde, kde by se mělo časem na povinnou certifikaci přejít? Eh, protože to má samozřejmě svou ekonomickou eh, povahu, dopady a není to zcela jednoduché i při té naší diskuzi zpravodajů a stínových zpravodajů jsme nebyli úplně přesvědčeni, kde ta hranice přesně leží. Druhý dotaz. Na půdě ITRE jsem vždy zdůrazňoval potřebu spolupráce a synergie mezi všemi relevantními agenturami Evropské unie, protože jedna agentura pravděpodobně nikdy nebude jako jedno centrum, nebude schopna absolutně naplnit pojetí kybernetické bezpečnosti, jaký je váš pohled na to například ve spolupráci s GSA, která je agenturou možná nejlépe vybavenou z hlediska kybernetické bezpečnosti a dopracováním eh, bezpečnostních eh, systémů na vysokou úroveň. Jaká je vaše představa o využití těchto spoluprací a zkušeností hlavně v těchto oblastech? Thank you very much. Thank you very much. Now, um, I turn to the members of the committee. A nyní uh, slovo členům výboru. Dvě minuty. Paní Niebler. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych eh, nejdříve ráda eh, vám poblahopřála k vašemu jmenování do čela Elisy a Hm, přeji vám šťastnou ruku při naplňování vaší odpovědné úlohy. Eh, mám dva, dvě otázky. Víte, že parlament se hodně zasazoval o eh, silné postavení Enisy vůči členským státům i vůči Evropské komisi. A já vás povzbuzuji, abyste eh, ty kompetence, které jsme vám i v aktu o kybernetické bezpečnosti dali, sebevědomě používal a příslušným způsobem naplňoval kolega Kolumbašev ASAD e, při jednání o aktu o kybernetické bezpečnosti vždycky říkal, že NSA nemá být sekretariat ani komise, ani členských států, ale má být nezávislá, samostatná. A já bych byla opravdu ráda, kdybyste e, e, opravdu naplnil tento nárok na nezávislou Enisu. Já tady mám dvě otázky. Kolega Tošinovský už položil jednu otázku, která mě zajímá já jsem se chtěla zeptat na ten průběžný eh, program práce, který je třeba vypracovat. Do jaké míry eh, jste pokročili? A jak jsme na tom, ehm, pokud jde o certifikační skupinu zainteresovaných stran, kterou jsme eh, předpokládali v tom aktu o kybernetické bezpečnosti, už na tom pracujete, máte to nějak rozpracované, nebo ještě to, vás to čeká? A potom třetí otázka. Máte spoustu úloh, které na vás byly přenos, přeneseny. Co jsou vaše hlavní priority pro nadcházející měsíce? Děkuji. Děkuji, paní Lejto Makes. Thank you very much, uh, first of all. Děkuji vám a než eh, blahopřeji eh, k vašemu jmenování Kybernetická bezpečnost je velice eh, důležitý problém, nejen technický, ale politický a sociální, protože hm, kybernetická bezpečnost je třeba k prohloubení důvěry občanů v jednotný digitální trh. Mé eh, konkrétní dotazy zazní v portugalštině. Ta první otázka se týká zřízení eh, toho eh, Centra dovedností evropské, eh, v oblasti evropské kybernetické bezpečnosti. Pokud se podíváte na eh, objem lidských zdrojů. Není tady těch lidských zdrojů, není tady nějaký, nějaké nebezpečí překryvu s NISO. A potom kybernetická bezpečnost námořní dopravy. Tady jsme měli zprávu o bezpečnosti z roku 2015 a tu je třeba aktualizovat tak, aby tady byla větší bezpečnost v, této, eh, v tomto velice důležitém sektoru evropské ekonomiky. A já bych se tady ráda zeptala, jestli eh, už máte nějakou představu o tom, co budete dělat v téhle konkrétní věci. Děkuji. Thank you. Madame eh, Del Castillo. Děkuji, paní Del Castillo. Blahopřeji vám k vašemu jmenování. Já jsem s vámi eh, spolupracovala už v předchozím období na různých věcech, jak se pamatujete, v vašich předchozích funkcích. Jedna důležitá věc, když jste musel uh, řešit, jak lépe eh, koordinovat se členskými státy a národními agenturami, jak rozvíjet uh, všechny ty kompetence a tak dále. Um, ale zároveň um, my musíme spolupracovat. Potřebujeme skutečnou mezinárodní politiku v této oblasti, kybernetická bezpečnost. To vůbec nemůžeme eh, řešit sami na unii Evropské na úrovni Evropské unie. To sami nezvládneme. Čili jak podporovat kompaktní politi- eh, kompatibilní politiku s našimi zahraničními politi- partnery, vytváření eh, kapacit na mezinárodním úrovni. To je důležité, vyšetřování kybernetického zločinu. To nemůže čekat, čili eh, mohl byste o tomto pohovořit. Děkuji a ještě jednou blahopřeji. Děkuji a teď pan Gajer. Děkuji, paní předsedkyně. A rád bych se připojil k tomu všeobecnému blahopřání. Měl bych odborné otázky z, RAM, z ITRE, které už kolegové položili, takže eh, se spíš zaměřím na eh, rozpočtovou kontrolu. To je druhá moje odbornost. Vy už jste hovořil o tom, eh, o té dohodě, kterou uzavřela Enisa s Řeckem a já se chci zeptat, jestli ty správní problémy, které měli v minulosti, eh, mm, už se vyřešili oficiálně. Eh, ní sídlo bylo, byl Heraklion, eh, je to těžko dosažitelné, nebyla to mezinárodní škola, což je problém kolikrát pro rodiny. Byla tam absurdní situace, že oficiální sídlo byl Heraklion, ale většina práce se dělala v Atenách. Samozřejmě agentura s de facto dvěma sídly je poměrně neefektivní. Já bych rád věděl, jestli eh, eh, si myslíte, že ty zásadní problémy byly vyřešeny tou novou dohodou. Děkuji vám, paní Kytedál. Děkuji vám a děkuji vám za tuto prezentaci. Taková blahopřeji k tomu jmenování. Je docela jasné, že jsme svědky eh, pouhého eh, začátku eh, kybernetických útoků a jiných digitálních napadení naší společnosti. To opravdu ohrožuje naše demokratické instituce. A všechno je to stále složitější. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg při eh, více příležitostech uvedl, že kybernetický prostor je domena, ve které NATO eh, bude jednat co nejefektivněji, tak eh, jako to dělá na zemi ve vzduchu a na moři. A digitální útok proti spojenci bude pokryt článkem 5. Jak si myslíte, že EU má se pohybovat v, tomto, v této složité krajině? tomto složitém prostoru s různými aktéry a zachovávat eh, svrchovanost členských států v této věci. Děkuji. Děkuji vám. Pan González Casaras. Děkuji, paní předsedkyně. Pane eh, Lepasáre, blahopřeji vám eh, k jmenování výkonným ředitelem agentury, která je tak důležitá pro Evropskou unii. Tahle agentura byla posílena mm, nejnovější reformou eh, eh, a Evropský parlament eh, obhájil navýšení zdrojů u vás. Víme, že máme velké hrozby kybernetické, zejména během volbách, během voleb. I pokud jde o například 5G, tak Tady byla také otázka určitých doporučení eh, Evropské komise, eh, kde eh, bylo řečeno, že členské státy musí posoudit infrastrukturu nebo investice do infrastruktury 5G do července tohoto roku, ale české státy to neudělaly. Takže já se konkrétně zeptám, jaké dopady tohle bude mít co se budete eh, snažit udělat, aby jste dotlačili členské státy naplnit tento cíl, protože pokud jsem to pochopil správně, na základě těch informací, které jste vydal, tak do 30. listopadu musíme dokončit to posouzení rizik. A chci vědět, co si myslíte k pochybnostem o, materiálu o čínských firm. Místo předseda ANSIP uvedl, že by nám eh, ty čínské firmy měly eh, dělat starost. Děkuji. Děkuji vám. Ještě někdo? Tak já si dovolím také otázku. Vzhledem tomu, že tady hovoříme opět, eh, že jsme mluvili o 5G dnes ráno. Myslíte si, že Enisa by měla se vkládat do eh, vybavení, které používají operátoři. To znamená doporučovat jim, aby používali interoperabilní materiál v sítích 5G. To je jedna věc. A druhá. Včera jsme eh, viděli, eh, jsme byli svědky dohody USA Polsko o 5G ta byla podepsána včera, tam se hovoří o bezpečnosti eh, sítě 5G. A já si říkám, jestli ENISA může eh, doporučit nebo navrhnout nějaký konsolidovaný rámec EU pro vytvoření eh, společného přístupu členských států. Nebo si všichni budou jenom podepisovat své vlastní dohody. Děkuji vám. A teď je to na vás. Spousta stránek, otázek a těšíme se na vaše odpovědi. Děkuji vám. Děkuji vám eh, za skutečný eh, zájem, eh, který věnujete ENIS a kybernetické bezpečnosti. že otázky obecně naznačují, že eh, všichni eh, přikládáte velkou důležitost eh, bezpečnosti kybernetické a proto výběr na moji pozici musí být důkladný a za to vám děkuji. Také je jasné, že jste stavili hodně času a ani něco vnímáte jako příležitost pro Evropu. aby, aby mohla se více zabývat těmito otázkami. Zkusím skupit některé ty otázky, abychom ušetřili čas, protože eh, vím, eh, že paní předsedkyně říkala, že máme jenom hodinu, ale kdykoliv se rád vrátím do budoucna. Takže za prvé, eh, mé zkušenosti velice rád se s vámi podělím o vize Enisy. Když jsem se rozhodl eh, vstoupit do této soutěže, tak jsem to udělal na základě, nebo jsem vycházel z toho, eh, že mé zkušenosti a kompetence mohou být užitečné nejenom pro Enisu, ale eh, pro Unii jako celek. Za posledních pět let jsem byl šéfem kabinetu místo předsedy Ancipa a v této pozici jsme prosazovali vývoj na vyjednávání o více než 30 legislativních návrzích a týkalo se to aktérů jednotlivých, z jednotlivých sektorů a z jednotlivých eh, oblastí politiky. A to mě eh, umožnilo udělat si důkladné porozumění, vybudovat si důkladné pochopení nejenom té mašinérie komise a jednotlivých politických oblastí, ale také o zájmech členských států, jejich názorech a, a tam eh, zúčast a dalších zúčastněných stran. A také mě to umožnilo eh, vést koordinaci kybernetické, nebo aktu kybernetické bezpečnosti, ze kterého vychází Janisa. A předtím jako šéf eh, pro evropské záležitosti v kabinetu jsem byl v pozici, když bylo Estonsko vystaveno, eh, vystaveno eh, kybernetickým útokům a právě jsem měl řešit, eh, jaké věci má Estonsko, tedy, nebo jak zareagovat. Takže jsem byl asi jeden z prvních takových lidí, kteří se zabýval evropským rámcem pro řešení takovýchto kybernetických incidentů. A myslím si, že to později vedlo k rozvoji a vytvoření směrnice o vytváření síťové bezpečnosti. Čili já jsem opravdu začal eh, eh, se svým vzdělání v, jako interiérový designer. Bohužel jsem to nikdy nedokončil. Šest let jsem tu studoval tvorbu evropské politiky a vždycky budu někým, koho eh, budou zajímat, koho bude zajímat prosazování evropských hodnot zejména v eh, digitální oblasti a v kybernetické bezpečnosti, protože si myslím, že zde eh, tady evropský, eh, evropský celek může dosáhnout toho více než součet jednotlivých jeho částí. A také důležité je prosazovat pochopení toho, že kybernetická bezpečnost je důležitá nejenom jako technická výzva, ale také eh, je podstatná nejenom eh, v sektorech, jako je zdravotnictví, doprava a energetika, které jsou ve směrnici MIS, ale také nad rámec toho. Týká se to všech politických oblastí. A to je jedna z mých zkušeností z posledních pěti let. Ne eh, všichni politici chápou, jak je to důležité. A to je součást Enisy. A Enisa má také podle aktu o kybernetické bezpečnosti eh, podporovat implementaci eh, politik kybernetické bezpečnosti a celého rámce. A já si myslím, že eh, díky svým zkušenostem mohu v tomto Enisu užitečně vést. A myslím si také, že mohu společně spojovat tedy různé sektory a efektivně hledat eh, společné cíle a celkově tedy eh, zvyšovat úroveň kybernetické bezpečnosti v Evropě. Tolik tedy eh, tak stručně úvodem k mým mému vzdělání a zkušenostem. Potom pan kamera, který odešel, se ptal na to, jak vnímám jednotlivé strany, které jsou zapojené do činnosti ENISY. Edison má celou řadu strukturálních platform, které musí využít, pokud jde o soukromé aktéry. Má poradní skupinu, ale také tady bude teď eh, nová skupina pro eh, certifikaci. Potom tady také byla otázka paní Niebler, která se týkala toho, jak eh, daleko ten prostor pokročil. Pokud já vím, tak už tady byla výzva k podání návrhů, aby ti, kteří si myslí, že by chtěli do toho být zapojeni, eh, se mohli přihlásit. Tam jde o to samozřejmě, že tahle skupina musí být složena z různých a rozmanitých zájmových skupin. Nemůže ji ovládnout jenom průmysl ale musí eh, zastupovat zájmy Unie jako celku, její společnosti a jednotlivých jejich segmentů, takže, takže těším se na to, až se tam eh, přihlásí malé a střední podniky, spotřebitele, eh, akademický svět a výzkumníci, vědci. Takže toho si musí být Enisa věnoma. při, svém, mm, při svých kontaktech eh, mimo členské státy a jejich orgány musí eh, opravdu být široce rozkročena. Potom eh, pracovní program a cíle a výkonnostní ukazatele toho pracovního programu, jak je změnit. Pokud se podíváte na tu strukturu toho pracovního programu, tak se má šest priorit. Odborné znalosti, budování kapacit, spolupráce, eh, řešení eh, certifikace kybernetické bezpečnosti a tak dále. Ta struktura je dobrá. Také to eh, slouží tomu novému regulačnímu rámci, ale pokud se podíváte na ty cíle, činnosti, jaké, jakých cílů musíme dosáhnout, tak spousta těch cílů se týká poskytování studií, organizace eh, akcí, eh, na, abychom přivedli všechny ty strany dohromady, různé. Ale jedna z věcí, které bych zdůraznil, je, že touto prací eh, se také vytváří sítě odborných poznatků, vytváří takový rezervoár kompetencí, který můžeme kdykoliv využít k poskytnutí pomoci, až bude třeba a také pro vytvoření ehm, rámce spolupráce. Tohle je třeba udělat ve velice specifických sektorech. Takže já si myslím, že musíme řešit nejenom outsourcing a koordinaci, kompilaci těch jednotlivých studií, ale také bych to doprovodil ty publikace s eh, rozvojem těch jednotlivých eh, sítí a kompetencí. A samozřejmě tyhle kompetence a ti experti, ty nejsou jenom ve veřejném sektoru, jsou většinou v soukromém sektoru. A myslím si, že eh, tohle je ten trik. Evropa a velice dobře o tomto přemýšlí a musíme přijít na to, jak nalézt formáty, které pomohou využít tyto sítě Evropě. Potom tady byla otázka eh, k tomu kompetenčnímu středisku kybernetické bezpečnosti. Jestli bude eh, doplňovat ENISu, nebo eh, jestli na nějakým způsobem půjde proti ní. ENISA se musí zabývat nějakými analýzami směrem do budoucna Ona eh, už léta eh, řeší tu krajinu hrozeb, eh, která je hodně aktuální, ale také řeší možné, možné hrozby do budoucna a vektory rizika. se to dělá ve spolupráci s řadou jiných evropských agentur. Samozřejmě tyhle sítě musí být rozšiřovány. ENISA může, eh, může spolupracovat s ostatními a používat jejich sektorové poznatky protože oni poměrně podrobně eh, chápou to, jak kybernetická bezpečnost v dopravě nebo v energetice nebo v bankovnictví nebo mm, v oblasti eh, každodenního spotřebního zboží funguje. Oni to znají velice dobře a to může, jejich zkušenosti může Enisa lépe využít. Ale pokud jde o ty věci namířené do budoucna, tak e, tamto kompetenční středisko může být opravdu e, ceným e, spolupracovníkem. řešit ty praktické věci, hovoříme tady o umělé inteligenci, blockchainu nebo o cloud computingu, tak to jsou oblasti, kde Elisa sama nemůže něco předvídat do budoucna. Potřebuje vědce, potřebuje evropský průmysl, aby nám pochopil možnosti a možná rizika. A potom budeme schopni také eh, říct, jaká eh, zlepšující, zmírňující opatření můžeme přijmout. Takže možnost vytvoření Evropského kompetenčního střediska pro kybernetickou bezpečnost považuji za samozřejmě velice eh, cený nástroj. Je to v rukou zákonodárce samozřejmě. Pokud to bude eh, vytvořeno, tak to bude uh, spojenec Enisy. Tak, aby Enisa mohla lépe fungovat. Doufám, že tím jsem vám odpověděl. A pokud je o financování, tak Digital Europe prostřednictvím své práce tak eh, díky tomu Enisa má eh, spoustu informací. Zmapovala si eh, jednotlivé nedostatky a myslím si, že může celým způsobem přispět k debatě o rozdělování těchto finančních zdrojů. Otázka životopisu taková jsem vám asi odpověděl. Potom 2017 Eh, ten eh, incident eh, s čipy na občankách v Estonsku. Nechci zacházet do podrobností, ale je to myslím dobrý příklad, příklad toho, proč potřebujeme evropský systém certifikace. Ten, ten čip byl certifikován některými členskými státy, v některých laboratořích. Pokud vím, když tohle zranitelné místo bylo o, o, o, o no, tak ta certifikační laboratoř neinformovala estonské úřady žádným způsobem. Otázkou je, jestli to měli udělat nebo neudělat, eh, nebo neměli, ale my potřebujeme evropský certifikační systém přesně proto, abychom vytvářeli důvěru mezi jednotlivými stranami. V evropském systému kybernetické certifikace Není možné, aby portugalský orgán nemohl věřit certifikaci, která, kterou vydal laboratoř v jiném členském státě. Jde o to, aby ten certifikační systém e, musel být, byl transparentní a vytvářel důvěru mezi všemi hráči. A to je, myslím, velice cený příklad v tomto smyslu tady pokud budeme mít nároční certifikační eh, systémy, tak nikdy nebudou tak eh, silné na evropské úrovni, nikdy malým a středním podnikům neumožní vyřešit tu nebo využít výhody certifikace, jako by to bylo na evropské úrovni. Takže vytváření transparentnosti a odpovědnosti a důvěry je něco, co teď eh, zatím nemáme. Pokud je o 5G, a tady byla celá řada otázek 5G. Já se pokusím je eh, skupit. A odpovědět na všechny. Teď jsme prostě uprostřed procesu, kdy to řešíme. Komise vydala doporučení eh, na eh, jaře podle kterého by v prvním kroku členské státy měly posoudit své vlastní riziko. Ten proces, pokud jim skončil v létě, nevím, jestli některé členské státy zatím nepřispěly. Pokud nevím, tak, pokud vím, tak všechny české státy přispěly. Ale tohle bychom mohli ověřit u Evropské komise. Ta druhá fáze bude na základě mm, vstupu očinských států vytvořit to evropské eh, posouzení rizika, tam přispěje NISA. Já už mám určité kontakty se stávajícím výkonným ředitelem, který velice přátelsky otevřel eh, mi dveře k Enise, tak abych až mm, na základě vaší ctěné sněmovny budu schválen, mohl eh, se pustit plně do práce. Anisa má eh, analýzu eh, toho prostoru 5G. Myslím si, že má tu technickou zdatnost a buduje ji leta. Samozřejmě vidím, že tohle není jednorazová věc. Když se zabýváte 5G, tak z pohledu Enisy zaškrtnout tohle a udělat tuhle konkrétní analýzu, to eh, nebude stačit. Musí se to dělat pravidelně, posuzovat v nadcházejících letech. Potom tady byla celá řada otázek. Eh, paní předsedkyně se mi taky ptala, jestli by tady měl být nějaký společný rámec myslím si, že už zde bylo naznačeno, že by tady měl být společný rámec, protože eh, na základě toho národního posouzení eh, budeme eh, udělat NIS, tedy rámec NIS. A na základě toho bude posouzení evropský, posouzení evropské posouzení rizik. A potom bude rozhodnuto, jestli potřebujeme společné kroky, společná zmírující opatření a tak dále, abychom vyřešili některá tato rizika, ale nemohu a Enisa to ani nemá udělat, mm, říkat, že máte udělat to nebo ono. Protože tyto vstupy zatím nemáme od členských států, nemohu je předjímat a nemohu eh, říct, že Enisa navrhuje to či eh, ono. Ta rizika jsou eh, poměrně veliká bude předložena skupině pro spolupráci a komisi. Myslím, že ta lhůta byla stanovena na září. Velmi rád se vrátí mezi vás, až eh, toto bude realizováno. Doufám, že mám ještě čas. Eh, bezpečnost, eh, za to bude dobrovolné nebo povinné. Základní rámec je dobrovolný, nicméně se tím nevylučuje, že pokud eh, regulátor v EU se rozhodne o tom, že některé z prvků nebo některý ze systémů certifikace, které byly vypracovány, budou zahrnuty do regulačního rámce. To politické rozhodnutí a velmi dobře z jednání o aktu o kyberbezpečnosti to víte. Je to volba spoluzákonodárce. V minulosti se spoluzákonodárce rozhodl, že to bude dobrovolné. Enisa se ráda zapojí do politické diskuze, přispějeme vlastními zkušenostmi, pokud to bude zapotřebí, eh, řekneme, jaký je pro nás nejlepší postup, ale teď fungujeme tak, eh, že je máme akt o kybernetické bezpečnosti, ten byl přijat a v tom je rámec stanoven jako dobrovolný. Ptali jste se také na spolupráci s dalšími agenturami. Myslím si, že to je dvousměrná věc. My už jsme kontaktovali, což je také naší povinností, respektive už jsme realizovali eh, s některými klíčovými agenturami, například obranou, Europolem, eh, memoranda o porozumění takže můžeme přispět k jejich práci. Podle mě je třeba tyto vztahy ještě posílit. Zmiňoval jsem vybudování evropské sítě expertů a takzvaného pool of competences, souboru dovedností. Vyžaduje to zdroje i lidské zdroje ze strany agentur. Mám v úmyslu se obrátit také na eh, Evropskou síť agentur. Vím, že mají Eh, setkání eh, týden poté, co bych mohl nastoupit do své funkce. Eh, mám v úmyslu se zúčastnit samozřejmě. A také další, jako Berek agentury a spolupráce s nimi je důležitá pro to, aby také oni mohli přispět vstupy do práce Enisy nám mohou být vlastně advokáty eh, kybernetické bezpečnosti a říci nám, jaké, jaký je jejich úhel pohledu. Podle mě to je velmi důležité. Pak otázka profesora Nidleho na pozici NSA. Souhlasím s vámi. Nemůžeme být jenom sekretariátem nebo takovým laptopem pro členské státy. Musíme být eh, eh, nezávislí. Ale musíme si uvědomit, že v oblasti kyberbezpečnosti je klíčovým slovem interdependence, to znamená, že členské státy na sebe, navzá, na sebe navzájem spolehají, že budou moci reagovat na hrozby. A pokud jiný členský stát bude mít tu kapacitu reagovat také, a to si musíme uvědomit, tu provázanost. A musíme spolupracovat musí být zde spolupráce mezi různými aktéry, ale souhlasím, že eh, konzultace a zkušenosti eh, Enisy, tak to nemůže být zaměřeno pouze na jednu skupinu, jednu věc. To jste asi měl na mysli, když jste hovořil o tom, že máme být nezávislí. Není to tak, že můžeme zastávat jenom jeden zájem, my musíme sloužit evropskému zájmu jako takovému, s čímž plně souhlasím, stotožňuji si s tím. Eh, Rolling Burn program, tam jsem zmínil jednu z věcí, výsledky by podle mě neměly být pouze akce a nějaké publikace, ale měli bychom řešit také to, jak eh, budovat eh, síť dovedností a zkušeností a jak to vlastně zapracovat do toho, co dělá Enisa. No, potom ta skupina k certifikátům, to už jsem podle mě odpověděl. Eh, klíčové priority v následujících měsících. v den, kdy se asi ujmu úřadu, tak eh, by měl být eh, přijat eh, pracovní program ENISY. Já bych se měl podívat na to, zda pracovní program je takový, že Enisa má vše pro to, aby ho mohla naplnit. Tedy zda jsme plně vybaveni k tomu. Pokud vím, tak už pracovní program odráží nový regulační rámec například v oblasti námořnictví. Myslím si, že máme konkrétní opatření pro obnovu té studie, jak jste se na to ptali. Ale potřebujeme k tomu zdroje, tak abychom mohli tyto věci implementovat. Musíme mít eh, nezbytnou strukturu, abychom mohli implementovat eh, pracovní program. Když se podíváte na strukturu ENISY, tak eh, stálo by za to některé věci případně změnit nebo promyslet. Máme ehm, tu certifikaci k kyberbezpečnosti a tam musíme vybudovat kapacity nejenom v oblasti lidských zdrojů, zaměstnanců, ale také z hlediska postupu, toho, jak věci chápeme a z také sítě. Už se blížím k závěru, nebojte. To jsou si takové základní věci, které budou mou prioritou na začátku. Potom další věc, k rozpočtu. Baru na vědomí. Ta nová dohoda, která byla podepsána na jaře, stanoví, že budeme mít ústředí v Aténách, to znamená dohoda k sídlu, potom pobočku a ještě povinnost u hostitelské země, aby eh, poskytla mm, budovu agentuře, pokud tam bude nějaká akce a tak dále. Toto ještě zapotřebí dokončit a já budu určitě v kontaktu s řeckými orgány, tak aby nám mohli v této věci pomoci, aby eh, byl urychlen jak proces ratifikace, tak implementace. Protože to představuje stabilní základ pro jednání agentury v budoucnosti. Agentura potřebuje jistotu eh, v tom, jaký je právní rámec, na kterém se pohybuje. Součástí toho je samozřejmě to, hledat stat eh, a zjišťovat, zda to je efektivní, zda nemůžeme eh, omezit eh, případná, případné překážky nebo místa, která nás paralyzují, to určitě je zapotřebí udělat. A bude to pro mě prioritou. Potom dovednosti, nábor nových lidí, potřebujeme kvalitní pracovníky, mám v úmyslu se postarat o to, abychom měli dobré zaměstnance, tak abychom zvládli, o, eh, zvládli výzvy, o kterých jsme dnes hovořili. Děkuji za vaši pozornost a opravdu se omlouvám za to, že jsem přetáhla vyhražený čas. So thank you very much for your presentation. Thank you colleagues for eh, Děkuji všem, děkuji kolegům za eh, položení otázek. Ani si přejeme hodně štěstí a doufáme, že se budete moci ujmout eh, své funkce a budeme hodně spolupracovat, diskutovat na všech těch tématech, které jsou eh, samozřejmě také na našem následujícím pořadu jednání. Já bych chtěl ještě doplnit, že budu rád, když eh, vy sami navštívíte Enisu, pokud budete mít kdykoliv čas. Nevím, jestli děláte takové výjezdy, ale myslím si, že bylo dobré, abyste také mohli pochopit tím pádem, jak Enisa funguje. Pokud budete mít tedy čas, tak eh, jste zváni. Možná, že bychom se měli podívat do Heraklionu. Ještě jednou děkuji. Uh, we move to the next item další bod našeho pořadu jednání. So dear colleagues, um... Milí kolegové, milé kolegyně, dalším bodem našeho pořadu jednání je eh, rozprava s generálním ředitel, ředitelem pro energetiku o eh, stavu energetické unie. Pokud potřebujete něco probrat, eh, prosím vás, abyste opustili sál. Paní Dite Julie Jorgensen je novou eh, jmenovanou eh, generální ředitelskou na, na generální ředitelství Energy. Děkujeme za to, že jste se na nás našla čas a už se těšíme na to, co nám řeknete, jaké jsou vaše plány. Máme pro vás připraveny otázky, máme eh, návrhy a zajímalo by nás to, jak vy se díváte na to, co nás čeká. Myslím si, že kolegy zajímá zejména to, jaká je situace u NECP, e, u národních energetických klimatických plánů eh, na období 2021 až 30. Eh, potom, eh, jak je to s očekávanými legislativními návrhy u dosažení energetické unie. Máme na to vyhrazený určitý čas, řekněme plus minus hodinku, Věnujte prosím pozornost paní generální ředitelce a potom bude prostor pro položení otázek. Paní ředitelko, dávám vám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Zdravím eh, všechny členy výboru ITRE, místo předsedy, dámy a pánové. V první řadě vám děkuji za to, že jste mne pozvali. Blahopřeji vám všem za účast, za to, že jste byli zvoleni jak do parlamentu, tak také do eh, vašich funkcí. Eh, některé z vás znám osobně. Vítám vás v důležitém výboru Evropského parlamentu. Jménem Evropské komise a zejména všech kolegů Generální ředitelství pro energetiku mohu říci, že už se opravdu těším na konstruktivní úzkou spolupráci s vámi se všemi v následujících pěti letech vašeho mandátu. Doufám, že navážeme na výbornou zkušenost z předchozích pěti let. Jak jste říkala, paní předsedkyně, já jsem se právě ujala své pozice eh, generální ředitelky. Začala jsem oficiálně 1. srpna, to byl takový pomalejší ještě měsíc, vybalovali jsme krabice a podobně, ale v plné síle jsme začali tento týden. Dominik Kristory byl mým předchůdcem, chtěla bych mu vyjádřit úctu, znáte ho velmi dobře, pokud jste byli eh, poslanci i v minulé mandáty, abych mu chtěla eh, poděkovat za jeho angažovanost a působivé výsledky, kterých eh, dosáhl v minulých pěti letech. A děkuji také za to, jak jste s ním eh, dobře spolupracovali. Jak ve výboru ITRE, tak eh, v Evropském parlamentu. Pro ty z vás, kteří mě neznají, 27 let působím jako úřednice v Evropské komisi. Nejvíce jsem se zabývala eh, politikou hospodářské soutěže, obchodem a otázkami OSN. Ve všech pozicích jsem se nějakým způsobem dotýkala politiky energie, energetiky, takže pro mě je ctí, eh, že teď toto je v popředí mé práce, energetika. Eh, budu mm, s vámi pracovat na tom, abychom měli čistou, bezpečnou energii v EU. Eh, hlavní principy nám pomohou stanovit základ a budou našimi vodítky pro další postup, tak abychom měli politická vodítka, jak říkala paní předsedkyně komise van der Leyen, i s ohledem na zelený díl, který oznámila dnes vystupuji poprvé veřejně od vstupu do funkce a není náhodou, že my jste prvním místem, kam, se, kam přicházím, jste přímo zvolenými zástupci evropských občanů, takže jste eh, nedílnou součástí evropského rozhodovacího procesu, naší demokracie a eh, jste blízko evropským občanům. Jak už jsem řekla, v minulých pěti letech výbor ITRE a komise úzce spolupracovali a to konstruktivně. Výbor byl klíčový pro dosažení vysoké úrovně ambicí u konečné legislativy v celé řadě důležitých právních aktů. Už jsme měli příležitost dnes hovořit o tom, že naším cílem je tuto eh, úzkou konstruktivní spolupráci zachovat i v následujících pěti letech. Budu otevřená, stejně jako moji kolegové, abychom mohli pokračovat ve vzájemném dialogu a jsme připraveni vám poskytnout informace, jak já, tak pracovníci mého útvaru. Ve svém dnešním prohlášení bych vám chtěla říci něco málo o obecné situaci v oblasti evropské energetické politiky, jakou legislativu máme schválenou a také bych chtěla eh, Mm, se vyjádřit těm eh, zprávám mm, energetická zpráva o EU, energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie, nedávná zpráva komise k návrhu eh, národních klimatických plánů a velmi ráda vám také zodpovím otázky k jakémukoliv z těchto bodů, pokud o to budete mít zájem. Pokud na to bude prostor, tak bych vám řekla také něco k tomu, co nás čeká v následujících letech. Jaká je současná situace? Máme eh, cíle pro 2020, dosáhli jsme značného pokroku v EU, blížíme se k její dosažení. To je značný pokrok za poslední roky, ale jak jste z některých zpráv mohli vidět, tak ten pokrok se v některých oblastech zpomalil a je dostačující, takže je zapotřebí vynaložit další úsilí, pokud chceme splnit cíle, které jsme si stanovili emise. Skleníkových plynů dosáhli, dosáhli vrchol v podstatě ve všech odvětví a obecný trend u těchto omisí je vlastně takový zabržděný. Pokud se podíváte na širší ekonomický sociální kontext v EU, tak je to takové, že se nám podařilo snížit emise, ale e, podařilo se nám e, e, zvýšit ekonomický růst a pracovní místa. A mýtus, že si musíme vybrat mezi ekonomickým růstem nebo snížením emisí, tak ten eh, byl zbořen, protože jsme ukázali, že eh, oboje je možné. Energetická účinnost. Dosáhli jsme dobrého pokroku, ale došlo ke zpomalení od roku 2015. Spotřeba vzrostla, rostla každým rokem a na to je třeba reagovat a činit opatření. Máme konkrétní pracovní skupinu, která by měla eh, globalizovat veškeré úsilí na všech úrovních, abychom dosáhli cíl do 2020 a měli bychom eh, zkoumat možnosti potenciál energetické účinnosti eh, v celé EU. Obnovitelné zdroje energie z členských států už dosáhlo mm, podílu obnovitelných zdrojů energie v souladu s cíly pro 2020 jsme na cestě za dosažení těch cílů, ale eh, ten pokrok se zpomalil a je zapotřebí zintenzivnit úsilí až do roku 2020 a i po té době, abychom naplnili naše cíle. Z hlediska legislativy za posledních pět let, eh, platí to také pro váš výbor, se nám podařilo eh, dokončit působivý počet nových, nových předpisů pro eh, ten celoevropský balíček. Odkáže se na konkrétní předpis, který je stále ještě otevřený. Je to ta otázka označování. Vím, že budete jmenovat nového zpravodaje, který bude nahrazovat předchozího. Platí to také pro stínové zpravodaje. A za komisi doufáme, že se do toho budeme moci opět pustit, abychom mohli zahájit trialog a co nejrychleji dokončit tuto důležitou legislativu, protože má reálný dopad eh, na snižování emisí a úsporu energie. Když hovořím o legislativě, tak si myslím, že je zdůraznit, že naše předpisy jsou pouze tak silné, jak řádně jsou implementovány. To znamená, musíme pokračovat v naší práci, tak abychom realizovali naše ambiciozní předpisy. Chceme mít eh, čistou energii, ten balíček čisté energie pro všechny to je stejně důležité, nebo možná ještě důležitější než samé předpisy, jestliže chceme dosáhnout skutečných výsledků. Jsme připraveni spolupracovat s členskými státy, poskytnout vám rady, pokud to bude zapotřebí eh, pro fázi transpozice. Důležitý úspěch minulých let jsou eh, nová eh, pravidla zprávy energetické unie. Členské státy musí eh, předkládat národní energetické a klimatické plány. Návrhy byly předkládány před létem a konečná podoba musí být předložena do konce roku. Všechny tyto plány musí poskytnout ucelený obrázek o tom, jak členský stát chce přispět k dosažení cílu EU 2020. Jde o klíčový prvek implementace, který poskytuje možnost srovnání na národní i evropské úrovni, a to poprvé. Pokud integrujeme všechny aspekty eh, politiky zprávy, tak národní energetické a klimatické plány jsou nástrojem pro dialog a umožňují orgánům dosáhnout eh, stanovené cíle na národní úrovni. Je to proces, který je nový pro všechny. První zprávu o dopadu těch navrhovaných právů jsme zve, jsme zveřejnili před létem. Byla tam konkrétní doporučení jednotlivým zemím, co mají nebo mohou země zlepšit, tak abychom členským státům pomohli finalizovat jejich plány do konce roku. Ve svém úvodním vystoupení nechci zacházet do podrobností jednotlivých plánů, ale mohu k tomu říci, že pozitivní je to, že vidíme velkou angažovanost ze strany členských států. Je to proces, který je nový a určitě vyžaduje poměrně velké úsilí eh, a spolupráci mezi jednotlivými vládami, mezi eh, jednotlivými regulátory. Vidíme tady opravdu snahu eh, proto, abychom měli dobré energetické a klimatické národní plány. Ale přesto všechno velké úsilí, tady je určitý nedostatek, co se týče dosažení cílu 2020 u energetické účinnosti obnovitelných zdrojů energie. Zatím není ještě příliš pozdě to dohnat, pracujeme na tom s členskými státy, protože máte ještě čas do konce roku, abyste své plány finalizovali, respektive vaše vlády. Chci zdůraznit, že ten proces staví na dialogu, transparentnosti a komunikace a e, jako Evropský parlament hrajete důležitou roli můžete proces ovlivňovat eh, eh, směrem k dosažení eh, ambiciozních národních energetických klimatických plánů. Už se těšíme na složení nové komise. Paní předsedkyně van der Leyen ve svých politických vodících řekla, jaké jsou její záměry u ambiciozního zeleného dílu. Zejména jde o to, aby Evropa byla prvním klimaticky neutrálním kontinentem do roku 2050 energetická produkce i spotřeba, asi 75 mm, eh, našich uhlíkových emisí produkujeme, eh, to znamená, energetika bude klíčová pro eh, zelený díl, pro efektivní implementaci a stávající pravidla a iniciativu, kterou jsme přijali za minulé roky, konkrétně minulých pět let. Je třeba připomenout, že sada našich nástrojů není omezena pouze na legislativu, máme také nelegislativní iniciativy, které zůstanou eh, velmi důležité i ve vztahu k zelenému dílu, eh, například eh, přechod pro, nebo transformace pro oblasti které, a regiony, které závisí na těžbě uhlí a Evropský parlament u obou iniciativ hraje důležitou roli a jsou zde také rozpočtové odpovědnosti. V politických vodících paní předsedkyně komise hovořila o prvních 100 dnech eh, zeleného dílu hovořila o klimatické neutralitě, jejím dosažení do roku 2050, hovořila o eh, zvýšení eh, cílů pro snížení emisí do roku 2030, o mezinárodním tlaku na větší mezinárodní ambice do roku 2021. Politická vodítka stanoví také celou řadu stavebních kamenů, které jsou důležité pro dosažení těchto cílů včetně nové průmyslové strategie eh, spravedlivého přechodu, fondu pro spravedlivou eh, transformaci, stabilní investiční plán a eh, inovace nebo aktivity na podporu inovací a investic, strategie pro zelené financování, zachování přirozeného prostředí v Evropě. Více k tomu dnes nemohu ještě doplnit, protože politická vodítka jsou taková, jaká jsou a e, my teď začínáme práci samotnou, uvidíme, jak to bude pokračovat a uvidíme, e, jak bude vypadat e, nová komise a kdo bude v pozici komisaře pro energetiku. Těším se na vzájemnou spolupráci, až se budeme pouštět do implementace politických podítek a realizace zeleného dílu. To jsou hlavní tématika. Energetická politika samozřejmě jde nad rámec toho, co jsem teď nastínila, ale vzhledem k tomu, že máme omezený čas, tak teď to nebudu dále rozvádět. K dalším tématům, která jsou stejně zásadní pro energetickou politiku, tak to je zajištění dodávek, zlepšení naší infrastruktury a konkurenceschopnosti, dostupnější energie pro spotřebitele, boj proti energetické chudobě, eh, motivování eh, a podpora výzkumu a inovací, energetická diplomacie a zahraniční aspekt energetické politiky. Procházíme historickými proměnami, ušli jsme velký kus cesty a já doufám, že implementace nedávné energetiky, zejména eh, čistá energie pro všechny, tento balíček, že to usnadní nezbytné energie do um, čisté energetické transformace v následujících pěti letech a doufám, že jakékoliv nové iniciativy až do roku 2024 zajistí spravedlivou transformaci. Na závěr bych chtěla potvrdit to, že jakožto generální ředitelka pro energetiku. To chápu jako funkci, kde budu úzce spolupracovat s Evropským parlamentem, konkrétně také výborem ITR. Máme před sebou celou řadu výzev, pravděpodobně ne eh, vždy se na všech aspektech shodneme, ale jsem si jistá tím, že budeme konstruktivně spolupracovat pro dosažení nejlepších možných eh, výsledků pro Evropu a evropské občany. Děkujeme mnohokrát. Eh, kolegové, začneme nejprve s tím, že dáme slovo koordinátorům a pak samozřejmě dalším. Nejprve paní Karvajo je vždycky první. Dvě minuty. Dvě minuty máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní generální ředitelko. Blahopřejeme vám ke jmenování. Chci také poblahopřát vám i vašemu předchůdci, i komisaři Kanětemu, i místo předsedovi komisaři Ševčovičovi, protože se vám podařilo udělat obrovský kus práce a za to jsme velmi vděční s tím, že byl váš harmonogram velmi nabitý úkoly. A moje otázka eh, eh, se eh, vztahuje právě k této problematice. Zda Eh, se domníváte, že všechny legislativní balíčky budou implementovány s pomocí členských států eh, stejně, anebo se vezme v úvahu, že jsou různé podmínky v některých členských státech? A také jste zmiňovala eh, paní van der Leyen jakožto ambiciozní podporovatel boje proti změně klimatu. A ona má velmi ambiciozní klimatické cíle. Jakým způsobem to ovlivní legislativní balíček, který jsme připravili? Uvažujete o tom? Protože jedna věc je velká ambice v konkrétních cílech, ale druhá záležitost se týká spíše pragmatické realizace těchto cílů a to už bude na vás a na vašich službách. Další otázka. Ehm, není nic horšího ehm, mít velké plány, ale nerealizovat je. A právě k té realizaci potřebujete získat připravenost vašeho oboru, průmyslu, protože to je důležité pro občany, aby se to skutečně podařilo a je k tomu potřebná technologie. A zdá se, že ta technologie vlastně ještě k dispozici není. Ehm, technologie, která by nám umožnila eh, pracovat s takto vysokými ambicemi. Je tedy důležité věnovat se mnoha oblastem, aby bylo možné tento ambiciozní cíl splnit. Každopádně děkujeme za všechnu vaši práci. Děkuji mnohokrát. Blahopřeji vám ke jmenování a chci eh, zmínit, Eh, také prohlášení předsedkyně komise Ursula von Lajenové eh, ke, ke snížení emisí CO2 o 50 tedy. Jaké bude vaše první opatření, zda nám jej můžete říci, eh, v rámci balíčku Green Deal? A také paní von der Leyen zmiňovala také problematiku v oblasti dopravních systémů, námořní a letecké dopravy, do systému eh, obchodování s povolenkami. Jak to chcete zapracovat? Eh, týkalo by se to všech eh, letů, které přistávají v EU, by měly platit uhlíkovou daň. Jakým způsobem to zrealizovat? Třetí otázka. Já jsem tady neslyšel nic o skladování o skladovacích systémech. E, plánujete e, nějaké kroky v této oblasti, protože z různých slyšení e, vyplynulo, že zelená energie potřebuje nějakou zálohu a právě skladování energie by mohlo být řešením. vnímáte nějaký konkrétní typ skladování jako užitečný? Jaká by měla být hraniční hodnota pro kilowatt, za kilovat hodinu, pokud by eh, takový systém byl eh, v praxi použitelný. A pak ještě další otázka. Domnívám se, že je potřeba zmínit také samozřejmě úzkou spolupráci eh, s výborem i s naším výborem. To je velice jasné. Ale zároveň my nejs- nemáme rádi, když nás ostatní překvapují. Můžeme tedy být také součástí eh, navrhování legislativních aktů mohli bychom tedy vědět dopředu, konkrétně nařízení o ETS. Pro eh, ocelářský průmysl byly cíle stanoveny eh, jako vel, velice vysoké. A když se zeptáte, jak je možné, nastavit vyšší eh, měřítko než ti nejlepší v Evropě dokáží dosáhnout, tak to v reálu nelze zrealizovat. Eh, a představitelé ocelářského odvětví se na nás obracejí, že nechtějí být také eh, tímto zas, zaskočení příště. Proto budeme rádi, když se dozvíme vaši pozici dopředu. Děkuji. Pan Petersen? Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych také chtěl poblahopřát paní generální ředitelce k nové a nesmírně důležité funkci, která je opravdu zájmem tohoto výboru středu zájmu. Ale chci také zmínit problematiku implementace jak zmínila paní Carvalho. Na základě toho, co jsme e, přijali v minulém mandátu, obrovské množství pracovních složek, které jsme přijali, tak v tomto mandátu se teď diskuse budou točit kolem implementace a jak členské státy budou moci e, dostat závazkům, e, které si přijali a jak zajistíme, že právě toto probíhá ehm, správným způsobem. Můžete se tedy podrobněji vyjádřit eh, k, k dalšímu uvažování komise o tomto tématu, když říkáte, že pom- budete pomáhat členským státům někdy, ale to bude znamenat i tvrdší opatření eh, ehm, než jenom pomoc jakým způsobem eh, toto chcete v praxi provádět. A pak specifická otázka. Pokud bychom měli eh, plnit naše cíle, to si samozřejmě přejeme, je nutné, aby obnovitelné zdroje měly eh, výraznější podíl na portfoliu. A myslím, že by bylo užitečné, kdyby bylo možné eh, opětovně otevřít možnost nové směrnice, pokud eh, ceny ještě dále klesly. Eh, lze o tom uvažovat, uvažuje o tom komise. V každém případě blahopřejeme ke jmenování a těším se na spolupráci. Pane Jisto, děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát a blahopřeji Eh, ne, já jsem Fin, já nemluvím až tak dobře dánsky. Eh, takže blahopřeji eh, k nové práci a v nadcházejících pěti letech v komisi a také ve funkčním období tohoto parlamentu vidíme, jak se e, národní klimatické plány daří realizovat a zároveň je vidět, že není možné dosáhnout cílů v oblasti obnovitelných zdrojů nebo obnovitelné zdroje e, nebo obnovitelných zdrojích energie. Zatím tedy vidíme určitou mezeru. Jakým způsobem chcete e, spolupracovat s členskými státy, aby bylo možné tuto mezeru zaplnit? Máme také kandidátku na předsedkyni komise, která chce hovořit rovnou o cílech 2030 a podobně a snahu do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality v některých zemích, jako třeba Finsko, se také na tom pracuje a pak je někde um, otázka, jak vytvořit uh, cestovní mapu k energetické a klimatické politice, která se nebude uh, dotýkat pouze několika málo let, ale která bude další a která bude znamenat eh, uhlíkovou neutralitu. Pak eh, emise metanu, to je také eh, zásadní skleníkový plyn a je potřeba to řešit. Pak letectví, námořní dopravu a je také nezbytné se zaměřit na dotace na posivní, fosilní paliva. Také si uvědomujeme, že řada národních plánů se zaměřuje pouze na úzké spektrum nástrojů pro dosažení snížení emisí, ale jakým způsobem chcete řešit tuto problematiku, včetně fosilních paliv. Děkuji. Pan Burka. Děkuji. Přejeme vám mnoho úspěchů ve vaší práci. Mám otázku. Jaký bude přístup komise v oblasti transformace? Bude eh, se komise snažit implementovat sociální nárazníky nebo ne? Pan Krasnodebsky? Děkuji a blahopřeji vám, paní ředitelko. Mám dvě otázky. Jedna se týká um, také projevu Ursula von der Leyen, která ve svém projevu zmínila také transformační fond. Plánujete jej realizovat s financemi, z tohoto, eh, jak použít finance a pak eh, dále uvažujete také o výraznějším eh, uhlíkové dani. Jakým způsobem se chcete zaměřovat v tomto mandátu? A pak mám otázku, která se týká toho, jaké plán, plány máte z hlediska zemního plynu, protože vznikne nový legislativní balíček, který komise předloží velmi brzy. Ehm, budeme mít příležitost o tom jednat? A pak v implementaci otázka Eh, která se týká revize směrnice o zemním plynu. Jak bude komise postupovat, jaký je stav věcí, aspoň pokud vím, Gazprom by eh, se rád eh, obrátil na Evropský soudní dvůr a jak na tento jeho krok budete reagovat. Děkuji. Pan Bumpard. Děkuji vám, paní předsedkyně, blahopřeji paní generální ředitelce, blahopřeji vám, protože práce, kterou jste vedli, je obrovská a téma je to akutní. Vy jste jistě také četli eh, eh, zprávu o životním prostředí, která hovoří, pokud se nepodaří snížit oteplování planety, tak e, se e, v roce 2020 e, opět výrazně zvýší teplota i emise skleníkových plynů. Také víte, že čtyři roky poslední se opět Eh, emise zvyšují 75%. Vidíme také, je to v souvislosti s energetickou politikou a je nepochybné, že je nutné samozřejmě realizovat naše cíle, ale zároveň uvažovat o tom, že třeba naše cíle z hlediska obnovitelných zdrojů energie nejsou dostatečné a musíme také respektovat mezinárodní závazky, abychom tedy do roku 2050 měli 100% eh, energie z obnovitelných zdrojů. Eh, je tedy důležité, víme, že jste se angažovala také na vědeckých e, studií a jakým způsobem se nám podaří opět udržet krok s těmito cíly, které jsme si stanovili. Děkuji. Jak jsme se schod... dohodli předem, teď dám příležitost odpovědět na otázky koordinátoru a pak dám prostor pro další. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji koordinátorům. Um, Já se pokusím eh, se skupit své odpovědi eh, podle jednotlivých témat, než abych odpovídala na, každé, eh, na každou otázku jednotlivě. Samozřejmě, pokud na něco neodpovím řádně nebo patřičně, tak se k tomu ráda kdykoliv vrátím. Nejdřív eh, k té implementaci. Jsem eh, rád, že několik eh, z vás poukázalo na tu implementaci. Jak jsem říkala úvodem, pro nás je implementace klíčem pro dosažení stanovených plánů, takže důležité, abychom se na ně i nadále zaměřovali. Tam nejde o nějakou krátkodobou implementaci eh, směrnice nebo mezinárodního eh, předpisu. Tam jde o to, jak se to eh, komplexně provádí v každém členském státu. My chceme pracovat s Evropským parlamentem také v souvislosti s implementací a informovat vás o pokroku, kterého je dosahováno. Konkrétně se zde hovořilo o mezinárodních energetických a klimatických plánech, zejména pokud jde o ty mezery, které byly nalezeny v některých těch zprávách. Já si myslím, že je podstatné si připomenout, že tady byly ty návrhy zpráv a byly tady ty, mohli jsme je revidovat a mohli jsme se k ním konkrétně vyjádřit v jednotlivých členských státech. To je velice užitečný eh, prostor v tom eh, procesu. Co celkové angažma eh, ze členských států bylo velice pozitivní. Kolegyně Paola, která je šéfem příslušného oddělení, se zúčastnila na pracovní skupině členských států pro energetiku a tam eh, jsme viděli, že byly přivítány velice dobře naše návrhy. Těšíme se na eh, úzkou spolupráci a výměny názorů. Eh, bude tady debata s ministry na radě 25. září. Budu mít setkání s generálním ředitelem pro energetiku a bude tady pravidelná zasedání tak, aby to ty kontakty zůstaly a abychom se ženskými státy mohli eh, úzce spolupracovat v nadcházejících eh, letech a zajistit nezbytná zlepšení. Potom se se ptali na eh, fosilní paliva a to, že jejich dotace se neřeší náležitým způsobem v těch náležitých klimatických plánech. To je opravdu požadavek podle našich pravidel, že musí být Eh, toto řešeno. Takže. Tam je třeba se zaměřovat na tento aspekt. Obecně je řečeno, Oblast energetické efektivity a obnovitelných energií se vyžaduje další ambice a také eh, větší podrobnosti, eh, větší ukazatele těch, eh, větší, víc ukázat ty eh, ambice členských států a jsme zvědaví, eh, jak to pojmou. Potom je tady obecnější otázka, na kterou jsme se ptali, a sice jak implementace a ty nové ablice v tom zeleném dílu budou souviset. To je velice podstatné. Nesmíme ztrácet zřetele eh, žádný z našich cílů. Máme tady nejdříve cíle na rok 2020 a ty musíme naplnit. Členské státy ve svých národních energetických plánech eh, musí naplnit tyto cíle. A potom se musíme zaměřit na cíle z roku 2030. Jak říkal pan Nika, už von der Leyen už naznačila uh, navýšení těch cílů na 50% a dokonce plán eh, na překročení tohoto. Takže musíme eh, pokračovat eh, v tomto. Ale ty národní energetické a klimatické plány zůstanou klimatickým nástrojem k tomu, abychom kolektivně naplnili ty cíle 2030. Potom tady byla otázka, a to myslím si, že to je jádro implementace ohledně naší ekonomiky a potřeby investic do výzkumu a vývoje. Myslím si, že pokud je o vazbu na naši ekonomiku, potřebu eh, k spravedlivé transformace eh, a konkurenceschopnosti, že tohle zůstane eh, zcela velkým středobodem při implementaci naší politiky. Tyhle aspekty jsou také stanovené eh, v rámci té, stanovila eh, politicky eh, nadcházející předsedkyně. Takže pokud je o Green Deal a první konkrétní opatření, tak zatím v těch politických pokynech vidíme jasnou souslednost. Nejdříve Green Deal v těch prvních sto dnech, potom klimat, eh, klimatická legislativa, potom eh, Fond spravedlivé transformace a potom pokračování eh, té evropské průmyslové politiky. Takže v rámci těch politických směrnic je tady ambice na rok na prvních 100 dnů, ale potom také komplexní plán v roce 2021, zabývat se cíly a potom celá řada dalších opatření, je tam stanovena. Jak říkám, nemůžu zacházet do podrobností o tom, jak to eh, přesně půjde dopředu, protože to je opravdu politické eh, rozhodnutí nadcházejícího kolegie, ale jak říkám, eh, těšíme se s vámi na spolupráci. Jedna z specifických otázek se týká systému obchodování s emisemi. Jak pokud jde o to, co uděláme s leteckou dopravou, uh, to, co eh, nadcházející předsedkyně říkala ve svých politických pokynech a potom legislativní iniciativy Evropského parlamentu. Jak se postaráme o to, aby eh, ty cíle byly nastavené správně? Byla tady specifická otázka, která se týkala ocelářství a té ocelárny tady nedaleko. Nejdříve pokud jde o dopravu, tak v politických eh, pokynech budoucí předsedkyně hovořila o volném, tedy eh, rozdělování povolenek zdarma a jejich eh, snížení. Potom se tam také hovořilo o námořní dopravě. To je eh, součást těch věcí, které bude muset komise řešit v nadcházejících letech. Potom otázka k obnovitelné energetice a toho, jestli budeme schopni naplnit své cíle, jestli to budeme muset dělat víc musíme eh, revidovat tu legislativu. Máme tady eh, revizní klauzuly v naší legislativě a do velké míry eh, budeme zjišťovat, jak to budeme moci využít. Budeme konzultovat s Evropským parlamentem tento kontext. A obecně řečeno, zapojení Evropského parlamentu do toho legislativního procesu. Já si myslím, že nadcházející předsedkyně jasně řekla, že chce posílit partnerství s Evropským parlamentem dát silnou úlohu Evropskému parlamentu při eh, iniciování legislativy a konkrétně hovořila o tom, že parlament by měl být schopen jednat většinou poslanců při přijímání usnesení, která vyzvou komisi k eh, přijímání legislativy. Takže to je jasně eh, reflektováno a v nadcházejících letech budeme tedy spolupracovat na celé jasném angažmá zvolené předsedkyně. Výzkum a inovace. Tam jsme se ptali konkrétně na ukládání jako eh, na eh, jednu z oblastí, kde musíme zlepšit technologie. Má to několik aspektů. Jeden, jedna z věcí, eh, kterými se zabýváme a budeme zabývat, je sektorová integrace. Jinými slovy, jak můžeme používat různé energetické zdroje, na to, aby se navzájem doplňovaly a také eh, bychom eh, elektřinu z obnovitelných zdrojů například přeměnili na vodík a jiné zdroje. Čili ty vzájemné vazby mezi sektory, mezi energetickými zdroji a produkcí. To bude velice důležité v nadcházejících letech a to je jedna z věcí, na kterých bude pracovat a kterou budeme muset už zapracovat eh, do plánování výzkumu a vývoje. Jedna věc je velice důležitá a sice investice a, financování eh, výzkumu a vývoje. To bude nesmírně důležité v tom sektoru. Pokud má Evropa eh, zůstat v čele, pokud jde o e, čisté technologie a čistý průmysl. Pokud e, se Evropa má dostat také do čela, pokud jde o inovace e, v energetických technologiích. Hovořím o investicích do financování. Samozřejmě tady hovořím o MFF na evropské úrovni. A pokud je o soukromé eh, financování, tak tady máme eh, důležité věci, pokud je o taxonomii a trvalé udržitelné financování, tak aby až eh, se bude hovořit o financování, aby to opravdu bylo trvalé udržitelné a aby nám to pomáhalo dosahovat těch našich cílů. Potom tady byla otázka, která se týkala ambicí nebo možných iniciativ, pokud jde o plyn a plynovou směrnici a to, jak to eh, vlastně přijímají někteří eh, na trhu, zejména Gazprom. Nepochybujeme, že ta plynová směrnice, tak jak byla nedávno upravena, kde jasně mu vyjasnila, kde se vyjasnila eh, sektorová působnost, pokud někdo pochyboval, že se zde vystavuje na evropské území. Je to docela jasné, eh, jasně v souladu se smlouvou o fungování EU i s mezinárodními závazky, včetně eh, pravidel VTO. Takže pokud jde o ten případ mezi Evropským soudním, před Evropským soudním dvorem, tam samozřejmě tuto legislativu budeme hájit a to s velkou sebedůvěrou. I kdyby to bylo napadeno kdekoliv jinde před jakýmkoliv jiným orgánem. Já doufám, že ne. To je asi nejlepší způsob, jak vynakládat čas, ale samozřejmě, pokud to bude třeba, tak to uděláme. Pokud je o plyn a možné budoucí iniciativy v oblasti plynu, tak eh, se musíme postarat o to, aby abychom integrovali plyn do transformace, eh, zemní plyn zejména je zdroj energie, který bude i nadále důležitý v rámci naší transformace. Musíme se zabývat tím, jak to udělat co nejlépe, jak eh, odstranit uhlík z našich zdrojů eh, plynu, jak ho ozelenit. Bude se to vyžadovat investice, inovace, technologie, ale můžeme to dělat opravdu různými nástroji. Takže když se bavíme o různých iniciativách penárenských, tak a to je samozřejmě na budoucím energetickém komisaři, se musíme zabývat tím, jak co nejlépe posadit takovou iniciativu v kontextu jak toho zeleného dílu, tak eh, té transformace, ve které jsme, a také pokud je energetickou bezpečnost a dostupnou energii pro Evropu. protože to rozhodnutí o možné iniciativě eh, je politické, tak se do toho nemůžu zapojovat, ale určitě to budeme sledovat v rámci eh, zelené transformace a dekarbonizace. Já si myslím, že eh, jsem tedy odpověděla na vaše dotazy a pokud jsem něco přeskočila, tak se k tomu ráda ještě vrátím. Děkuji. Tak teď kolegové po minutě. Dan Lambes. Uh, pardon, uh, eh, tady zase začíná členu paní De Castillo. Děkuji vám, jenom velice stručně. Dávám uh, prostor, abyste si mohli nasadit sluchátka. Takže za prvé, že blahopřeji k jmenování. Jsem ráda, že jste tady dnes s vámi, máte spoustu zkušeností. Mm v eh, různých částech Evropské komise a víme, že jste neúnavě eh, pracovala a to je také nesmírně důležité. Takže eh, za předchozí volební období padla rozhodnutí a teď se budeme bavit o jejich implementaci. Takže to rozhodování probíhalo předtím a teď se budeme zabývat i naplňováním rozhodnutí. Nesmíme tom selhat. Nemůžeme uh, selhat, proto bychom, protože bychom byli přílišně ambiciozní nebo málo ambiciozní. Takže důležité je, abychom eh, dobře eh, posoudili a vyhodnotili vnitrostátní rozpočty. Tam je třeba to velice dobře dohladit. Musíme vědět přesně, jestli členský stát naplní nebo nenaplní eh, své, eh, deficitní, eh, své cíly, pokud je o mm, deficit rozpočtu. musím využít ty zkušenosti, abychom sledovali ty národní energetické klimatické plány, abychom opravdu to zvládli. Mám tady otázku k průmyslovým emisím. Musíme opravdu vědět, jak dekarbonizovat tohle všechno eh, celé, je to nesmírně důležité. A určitě můžete se spolehnout na naši eh, pomoc. Já vím, že máme málo času na komunikaci s paní ředitelkou, ale myslím, příležitosti ještě budou. Takže teď pan Zorino. Děkuji. Přeji vám hodně úspěchů eh, jako stínový zpravodaj k, eh, k strategii eh, energetického řízení. Mě tohle opravdu velice zajímalo. Chápu, že klimatické plány jsou velice důležité jako politický závazek a jako investice pro naše občany. Pokud je o politické závazky, tak tady byly dobré zprávy o, o tom eh, zeleném dílu, ale eh, znepokojivé je, že ty národní návrhy plánů by nenaplnily ani ty stávající cíle. Takže jak eh, můžeme zajistit, sladění těchto dvou různých přístupů. Nejdůležitější otázka je, nebo se týká eh, normálních občanů, nebo jejich zapojení do normální debaty. Měli jsme eh, v Portugalsku skvělou eh, debatu se specialisty. Musíme je do terénu. Nesmíme hovořit jenom se specialisty. Hovoříme tady o dynamických platformách. Jak tohle rozvíjet? Děkuji. Děkuji, paní Mihajlová. Děkuji, paní předsedkyně. Paní generální ředitelko, já vám blahopřeji a přeji vám eh, hodně úspěchu eh, v této oblasti. Je obtížné to, eh, jak se zdvořile nás informovala o těch národních klimatických a energetických plánech mě vede k tomu, abych se vás zeptala něco konkrétnějšího. Myslíte, že máte dost nástrojů na to, abyste ovlivňovala členské státy při přípravě těch jejich plánů? Ty první informace, které máme, opravdu nejsou pouzbudivé. Nedostatek ambicí, velice nejasná opatření. Myslíte, že máte dost eh, vlivu na to, abyste eh, podpořila členské státy, aby eh, zajistili ty mezinárodní konzultace, dostatečné konzultace, nejenom v oblasti energetiky, pokud o ty plány? Děkuji. Teď pan Buzek. Děkuji, paní předsedkyně. Jako ostatní kolegové vám, paní ředitelko, poblahopřeji k nové pozici. Také se eh, těšíme na vás na energetickém fóru. Děkuji, že přijdete. To je velice důležité. Jak se říkala správně, eh, čeká nás implementace. Ale z hlediska energetické unie, tady máme určitých pět pilířů. Takže abychom zachovali eh, všechny ty pilíře, mezi, ty, ty, tu, tu správnou rovnováhu mezi jednotlivými pilíři, bezpečnost, eh, také zásobování a hm, ceny. Oproti versus klima. Někdo eh, říká, že to není versus klima. A v některých členských státech ano. Protože se lišíme mezi jednotlivými členskými státy naše eh, rozdíly jsou velice eh, velké. Čili jak to vidíte, protože se mal na posunout. A samozřejmě potřebujeme velkou podporu eh, pro integraci. Takže chladné regiony v transformaci. No tak prostě udělat všechno, abyste dala občanům najevo, že jsme připraveni jim pomoci. Děkuji. Pan Bukner. Děkuji. Eh, vy jste hovořila o ukládání energií a dokonce jste eh, zdůraznila, že ještě neexistuje žádná rozumná varianta, že je třeba dále eh, bádat. Ale ve skutečnosti je to tak, že už existují velké, velká zařízení, která neběží na komerčním základě prostě proto, protože částečně v Německu musí platit e, dvojí odvody. Daň za prout a groteskně e, daň za obnovitelné energie. Protože e, a to, že se potom ve srovnání s uhlí nevyplatí, tak to je jasné. Je to politická vůle, abychom neopouštěli uhlí tak rychle. Co budete dělat, abyste eh, eh, prolomila takové nesmyslné národní eh, předpisy? Abychom opravdu mohli se posunout tím správným směrem. Děkuji. Děkuji, pan Hasl. Děkuji, paní předsedkyně. Paní generální ředitelko, blahopřeji vám ke jmenováním. Mám eh, dva eh, stručné dotazy. Vy jste hovořila eh, o tom, že je velice problematické o energetické efektivitě a o obnovitelných energiích. Co říkáte na to, že někteří eh, trvají na navýšení eh, poměru eh, obnovitelných energií tím, že v některých členských státech by se to udělalo jenom za cenu, že budeme používat nějaký systém křížových dotací. Tím, že tady zvýšíme cenu za spotřebu plynu, zejména pro domácnosti. Protože to by mohlo vést k takové energetické chudobě, zejména ve střední nebo východní Evropě. A druhá otázka se týká plynu. Vy jste e, už hovořila o důležité úloze. Mohla by nějaká třeba uhelná energárna být nahrazena plynovou e, elektrárnou středně, e, středně době? jedna fosilní za druhou. Tedy. Uh, Madame Spiraki. Paní Spiraki. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Blahopřeji paní generální ředitelce. Dovolte mi, abych eh, se vrátila k základům a trvala na nich. Je důležité to pochopit, protože podle eh, paní předsedkyně van der Leyeny potřebujeme další legislativu pro nový zelený díl? A nebo je to tak, že musíme pouze implementovat stávající legislativu a doplnit eh, ještě nad rámec toho nějaké drobné předpisy? A pak věc, která se týká konkrétně eh, Řecka. Víte, že čelíme eh, hodně složité situaci bez PPC, A je tady velká výše ztrát, asi 600 milionů u, lignitového, u lignitové fabriky. A transformace naše energetického mixu je pro nás komplikovaná. Potřebujeme samozřejmě v této věci podporu eh, komise. Děkuji, pan Tobisovský. Děkuji, paní předsedkyně, blahopřeji vám, paní eh, ředitelko. A mohla byste, prosím, zareagovat na eh, to, co eh, báňské regiony v Evropské unii mají dělat, pokud jde o transformační výzby, jako je rekultivace, revitalizace mm, nebo ztráta pracovních míst. Evropská komise potvrzuje toto ohrožení a proto vás prosím o doporučení co myslíte, jak bychom mohli vyhodnotit ty náklady a přínosy energetické transformace v této eh, oblasti, abychom podpořili eh, tento proces v Polsku, České, republice nebo eh, Rumunsku? A už tady hovořil pan místopředseda Krasnodemsky. Potřebovali bychom také reakci Ursula von der Leyen, pokud jde o um, návrh na daň za dovoz CO2? Protože eh, tato daň by měla být eh, určitou ochranou výrobců eh, na našich evropských podnikatelů v rámci světové konkurence. Jak se k tomu stavíte? A můžeme předpokládat, že na to budete nějak pracovat. Děkuji. Thank you very much. Now, um... Děkuji, pan Gajer. Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Já se připojuji k blahopřání mých kolegů a kolegyň. Jdeme o to, o tu sektorovou provázanost. Já jsem udělala takovou zkušenost, že spolupráce mezi různými průmyslovými odvětvími nám může pomoci při dosahování klimatických cílů. Ve vašem úvodu jsem to trochu, eh, nebo chybělo mi to tam rozvoj těch sektorové provázanosti. Já si myslím, že tady je ještě potenciál pro další rozvoj. Byl bych moc rád, kdybyste mi mohla říci, jak se na toto díváte. Děkuji. Pan Flago. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Chtěl bych vřele poděkovat eh, našemu hostovi za toto důležité téma. Předpokládám, že spolupráce bude výborná. Řeknu něco málo k implementaci. Celá řada kolegů už to zmiňovala. Je to tak, že členské státy byly zapojeny do vypracování energetických plánů, některé země se ukázaly jako ambicioznější, jiné méně. Já se domnívám, že by bylo výborné, kdyby komise mohla eh, nastínit nebo vypracovat velmi eh, konkrétní, transparentní vyhodnocení těchto eh, plánů a odhalit, pokud tam jsou nějaké problémy a tím pádem také motivovat členské státy, aby vyvinuli veškeré možné úsilí. To znamená, má otázka z ním. Přemýšlela komise o tom, že by nějakým způsobem penalizovala neambiciozní plány a pokud ano, jakým způsobem? Já bych chtěla také eh, poblahopřát eh, eh, paní ředitelce. Já jsem zpravodajem pro obnovitelné zdroje energie a nejsem překvapen tím, že tady je určitý nedostatek u ambicí členských států, protože se staví ke zvýšení ambicí velmi zdráhavě už v těch, u těch původních cílů a také jsou zdráhavé vůči tomu, aby nám umožnili se postarat o to, aby jednotlivci, eh, zákazníci a komunity mm, si vytvářeli svou vlastní energii. A já myslím, že mm, sledování a podávání zpráv bude v této věci klíčové ze strany komise. Já jsem hovořila s celou řadou eh, subjektů během léta na spoustě akcích a mnozí mi říkali, mnozí lidé, že eh, jsou ochotní si vytvářet vlastní energii, ale e, jsou k tomu, e, jsou tam překážky, nemají například e, přístup nebo povolení. Zvažuje komise například po formu nějakých dvouletých zpráv zjišťovat, kde existují překážky v pokroku a snažit se to napravit. Jak říkal pan Peterson, já si myslím, že ehm, je nutné používat eh, všechny metody cukru i byč. Eh, paní Tusa? Eh, Děkuji mnohokrát a já chci paní ředitelce také poblahopřát. Fosilní energie jsou velmi nebezpečné a i nyní mají e, ničivý účinek. Ehm, tak jak nám komise v lednu uvedla, že oproti letům 2014 a 16 se eh, investuje ehm, stále velká částka do těchto fosilních energií, ačkoliv některé země jako Francie předstírají, že již fosilní energetiku nepodporují, ve skutečnosti takové tvrzení neodpovídá skutečnosti. Eh, jakým způsobem chcete přimět členské státy, aby byly jednak transparentní v tom, zda financují či nefinancují fosilní energetiku a jakým způsobem chcete dosáhnout eh, cíle G7, G20 eh, v tom, aby se tedy snížili nebo odstranili emise z fosilních paliv do roku 2050. Mr. Fulksland. Pan Fulksland. Děkuji za slovo. Ehm, chtěl bych přejít do své mateřtiny. Blahopřeji k vašemu jmenování. Eh, mám otázku na hodnocení komise, které se díká ceny udržitelné energie. Eh, je velmi zdokument, dobře zdokumentováno, že komise neustále nadhodnocuje cenu udržitelné energie, například u větrné energie. a také solární. Různé ceny jsou nižší než referenční scénář 2030. V Severním moři eh, větrné mlýny, které jsou eh, levnější než jsou ve scénáři komise. Je to problém, že se nadhodnocují ceny udržitelných zdrojů energie, protože to může podkupávat eh, iniciativy a aktivitu v této činnosti. Jak toto chcete změnit? pan Balami. Děkuji, paní předsedkyně. Blahopřeji k vašemu jmenování. Máte před sebou velkou výzvu. Budu hovořit francouzsky. Sur un point plus já bych chtěl položit podrobnější otázku, která se týká Francie a to jsou konkrétně úlevy pro hydroelektrárny. Víme, že ve Francii se o tom diskutuje delší dobu, tak jak se tyto pobítky otevřely i konkurenci ze strany soukromých subjektů. Probíhá k tomu veřejná diskuse, je to důležité, ale zároveň to destabilizuje, eh, protože sektor, tento sektor vyrábí energii mnohem mnohem levněji a zároveň eh, tedy zelenou energii. Eh, eh, zajímalo by mě, jakým způsobem by bylo možné tady působit, aby se trh, celý sektor nedestabilizoval, abychom měli na jednu stranu záruku tedy zelené energie i na evropské úrovni bez narušení trhu. Děkuji. Merci beaucoup. Paní Weiss. Děkuji. Zazněla zde spousta výborných otázek. Já podporuji svého dánského kolegu eh, v té otázce k datům eh, a k těm údajům, které se uvádí o cenách. Ale eh, chtěl bych položit ještě jiný typ otázky. Týká se to komunikace při provádění a při tom přechodném období. Na jeho začátku jsme, dochází k falešným zprávám, máme falešná data, dochází k zostuzování a neměli bychom eh, řešit jenom nevládní organizace, ale jsou zde také větší zájmové a rozličné skupiny v Evropě. Měli bychom zůstat zacílení v klidu mm, s přesvědčením, že to zvládneme, ale měli bychom také být konkrétnější ve věci systematických hrozeb a hovořit o nich jasněji. Jde o hrozby eh, vůči komunikačním systémům v Evropě. Co v této věci děláte? Je to věc um, horizontální, průřezová, která se týká více rok generálních ředitelství, nejenom energetiky. Pan González Casares. Blahopřejeme paní ředitelko k jmenování do funkce. Máte před sebou nesnadný úkol, ale zároveň také spousta zajímavé práce, o tom nepochybuji. Hovořil se o obnovitelných zdrojích energie, přičemž příslušná směrnice předpokládá, že do roku 2023 by mohlo dojít k přeskumu cílů. Budeme čekat až do roku 2023 po slibech a závazcích eh, paní van der Leyen pak bych se chtěl vyjádřit také ještě o spravedlivé, spravedlivém přechodném období. Já jsem z Galicie, což je oblast, eh, který, která se teď mobilizuje. Máme tam největší tepelnou elektrárnu. A ta elektrárna má kombinovaný cyklus. A velmi dobře víme, jaká je situace. Můžete mi k tomu něco říci? Jaký signál mohu vyslat domů, doma? Jde o to, abychom vytvořili atmosféru důvěry, tak aby eh, bylo jasné, že přechod na nové, zdravé energie, nové zdroje energie bude spravedlivý. Potom jsem se chtěla zeptat na plánovaná opatření v souvislosti s nedávnou zprávou eh, ve věci nesprávných údajů u energetické účinnosti. Děkuji, paní Paulus. And for my side too, congratulations. Děkuji, chtěla bych eh, poblahopřát NCP schápu, eh, u NECP eh, schápu váš přístup spolupráce, ale člena řeckých stranických států neposkytla data k opouštění uhelné produkce a mě by zajímalo, eh, zda tam bylo dosaženo nějakého pokroku. A potom, eh, jak už také zaznělo, máme nedostatečné ambice u cílu 2050 a už ani nemluvím o pařížské eh, dohodě. Tam byly ty cíle dřívější. Zajímalo by mě, zda dojde ke změně. Zase změníme, přejdeme od scénáře založeného na rocích k rozpočtovému scénáři. Kolik uhlíku vylučujeme do atmosféry to je to, co jde a nikoliv eh, nejde o to, do jakého roku tak budeme dělat. Otázka, která zazněla několikrát. Je to věc, kterou budou muset řešit všechny eh, země a nemyslíte si, že by to mohla být jedinečná šance pro EU stát se eh, průkopníky těchto technologií u baterií, u ehm, uhlovodíkových aplikací a tak dále. A ještě na závěr energetická účinnost, kterou jste zdůrazňovala, Paní předsedkyně přerušila řečnici kvůli překročení časového limitu. Příště. Eh, paní Natry, děkuji i eh, já jsem ráda, že jste eh, zde vystoupila jako poprvé ve své funkci. Děkuji, že respektujete parlament. Přeji vám hodně úspěchů ve spolupráci v dalších pěti letech. Myslím si, že už není prostor pro další otázky, takže se vrátím k tomu, co říkal náš koordinátor o bateriích, máme spoustu eh, legislativy, chceme se zbavit emise, chceme, víme, že potřebujeme větší flexibilitu, eh, chybí nám některé věci, měli jsme ambiciozní eh, cíle a představy komise u baterií a o vytvoření evropského ekosystému. Chcete pokračovat v této věci? je zapotřebí koordinovat, koordinovat, koordinovat. Eh, pokud jste se odkazovala na projev paní van der Leyen, ona hovořila také o mm, spravedlivé mm, daní eh, pro eh, přizpůsobení. Ehm, my jsme hovořili o mechanismu, to vyžaduje spolupráci mnoha generálních ředitelství. Já jsem na toto chtěla poukázat. Potom ty národní akční plány, ehm, bydlení, ehm, všechny to mm, vyžaduje také zprávy. Měli bychom to usnadnit členským státům a také třeba koordinat koordinovat. Madame eh, Carvajo. Paní Carvajo. Respektive eh, pan Eller, kterého zastupuje paní Carvajo. Já jsem byla požádána kolegou, abych eh, položila dvě otázky. Synergie mezi Horizont Evropa a inovačním fondává, fondy no, financováním. Můžou projekty um, přijímat prostředky s obou, například eh, projekty na čistou ocel. A za druhé, konkrétní cíl v, u inovačního fondu ETS v některých regionech Paní Toja. Ta la direttrice anche da parte já bych chtěla poblahopřát paní ředitelce, chci ocenit eh, to, jak jasně nastínila současnou situaci v energetice. Já nechci mít nějaké obecné eh, otázky, ale velmi konkrétní, naopak je to důležité pro země. Co se týče toho, že nebyly dosaženy standardy ze strany některých členských států, tak na to už se ptali někteří kolegové, jaká opatření chcete uvalit, abychom dosáhli pokroku. Jestliže slyšíme, že rada eh, je tak vážně některé členské státy tak chtějí eh, určité odklady a to na úkor těch, nebo chtějí to prodloužit na úkor těch členských států, které už dosáhly svých cílů. Eh, říkají, že vlastně pomalinku si to vyberu od ostatních členských států, to podle mě není odpovědné. Za druhé, jak je to s tím balíčkem e, ekoslučitelnosti? Kolegium to neschválilo a to je obrovská škoda pro průmysl, osvětlení a tak dále. Tam se čeká na tento balíček o eh, tom, zda to je slučitelné nebo ne a obchodní standardy a klimatické změny. V dokumentu se hovoří o Japonsku a tak dále, ale teď je v hledáčku Mercosur. Může nám k tomu něco paní ředitelka říci? Pan Bolos jako poslední řečník. Děkuji za slovo, děkuji za to, že jste mezi nás zavítala, přeji vám hodně úspěchu ve vaší nové roli. Máte novou klimatickou generaci, která vzhlíží k vědě, a uvědomujeme si, že jsme na pokraji klimatické katastrofy, ta generace má velká očekávání od nás i od vás. Co si myslíte? Jaká jsou konkrétní opatření, která můžeme přijmout pro to, abychom implementovali těch 25 pardon, 55 eh, například v bydlení? Je to věc která je klíčová. Jak pomůžete členským státům, které zatím nejsou přesvědčeny, aby si uvědomili, že to je zapotřebí a že to je velmi prospěšné z hlediska zdraví? Nakonec je to pro celou ekonomiku levnější, podporuje to malé a střední podniky, vytváří pracovní místa. Jak eh, pomůžete je přesvědčit? A osobní otázka, co je pro vás tou největší prioritou? Děkuji. Uh, so, Děkuji mnohokrát. Je to téměř nekonečný seznam otázek a témat. Jsem eh, přesvědčena, že by zcela jistě by se objevily další, kdybychom měli více času. Eh, pokusme se tedy dát prostor pro odpovědi, alespoň části dotazů. Děkuji. Děkuji vám Paní předsedkyně, děkuji všem za laskavé přijetí, za poznámky a připomínky. Je dobře, že mi nevidíte do poznámek, protože eh, je stále těžší se eh, orientovat eh, v tom v té spoustě poznámek, nicméně pokusím se eh, zorganizovat odpovědi eh, podle skupin otázek. Pokud se mi nepodaří okamžitě na všechno reagovat, tak velice ráda zodpovím při další příležitosti či dodatečně. Několik z vás hovořilo o zapojení občanů a o tom, jak jsme schopni skutečně komunikovat s občany, vyhnout se fake news a podobně. Eh, začnu tedy právě tímto tématem, protože si myslím, že občané Evropy, eh, to je na co bychom se měli zaměřit. Za poslední léta jsme byli svědky eh, podstatného zapojení se do eh, dialogu s občany, občanských for a podobně, tak jak se o tom hovořil třeba v Portugalsku, jinde hovořili jsme také o klimatické generaci, jak se mladá generace angažuje v ochraně klimatu a podobně. Já si myslím, že tady je potřeba stavět na tom, co jsme již dosáhli a skutečně rozvíjet aktivní spolupráci s občany. Někteří z vás zmiňujete také fakt, že napříč Evropou nejsou jsou názory jednotné. Napříč generacemi se liší, napříč regiony podobně. A my tedy musíme být schopni naslouchat. Naslouchat, reagovat na různé obavy a myslím si, že právě eh, v politických pokynech Eh, předsedkyně Uršily von der Leyenové, vidíte, že je důležité zaměřovat se na eh, inkluzivní procesy, zapojení společnosti, zapojení občanské společnosti a podobně. To je tedy začátek velice důležitého procesu. Eh, a já doufám, že budu do tohoto procesu moci maximálně možnou měrou přispívat a Ehm, také ehm, že budou tedy zástupci evropských občanů moci sehrávat zásadní úlohu v nadcházejících letech. Také zmiňujete různé pilíře energetické ehm, unie. Řešení klimatické změny, udržitelná energie, čistá energie, ale má to i další pilíře, kterým chceme i nadále věnovat pozornost. A já doufám, že se mi podařilo poměrně jasně Um, zaměřit v našich um, pokynech, jakou úlohu bude mít inkluzivní energie, včetně úlohy zemního plynu, do jaké míry lze spoléhat na zemní plyn, jakožto část um, transformace k čisté energii, tedy odklon od uhlí, uh, odklon od těžby uhlí. Uh, a pokud jde o uhlí, tady eh, padly otázky co do národních plánů s tím, že ne všechny členské státy mají jasné záměry v tomto směru. Ehm, také eh, někdy národní energetické eh, a klimatické plány nejsou dostatečně jasné, co do vztahu daného státu k fosilním palivům a jak chce daný stát fosilní paliva řešit. Co konkrétně tedy dělat, eh, pokud národní energetické a klimatické plány nebudou dostatečné pro splnění cílu, pokud nejsou dostatečně konkrétní. Já si dovolím tady obecněji vyjádřit k této problematice. Za prvé, plány, které dostáváme, jsou vždycky návrhy plánů. To je e, důležité si uvědomit. Je to takový mezikrok, který nám umožní se na to zaměřit a vytvořit podrobná doporučení členským státům. Některé členské státy se blíží splnění cíle lépe, některé eh, ten cíl již splnili nebo jsou i eh, na tom lépe v některých sektorech, některé jsou na tom hůře, některé eh, zase třeba jsou v jednom sektoru napřed a v jiném ne. A skutečnost, že ty zprávy jsou teprve návrhy zpráv, tak nám to umožňuje připravit specifická doporučení. A návrhy zpráv jsou důležité jako kroky ale podstatné je, co bude ve finální zprávě, samozřejmě. A my jsme tady odkázali také na národní plány jako politický závazek, ale je důležité si uvědomit, že jde také o povinnost v regulatorním rámci legislativě, která byla přijata během tohoto mandátu. Máme tedy celou řadu nástrojů, tak jak se s tím setkáváme v evropském rámci, abychom zajistili dodržování, abychom tedy zajistili, aby členské státy skutečně splnili cíle, které si přece vzali. A v tom bezprostředním horizontu nejdůležitější je úzké zapojení členských států, aby skutečně nastala zlepšení, o která jsme žádali, aby došlo ke zlepšení implementace národních plánů a to je velice důležité na všech úrovních, na Radě pro energetiku, na úrovni eh, oficiálních představitelů. A pak samozřejmě budeme muset hodnotit finální zprávu, kam se díky tomu dostáváme z hlediska cílu, eh, z hlediska ambicí a podobně, specificity, eh, co do konkrétních iniciativ a opatření. A pak budeme muset hodnotit, jaká by byla vhodná odpověď na to a jak nejlépe dále pracovat. A když se vrátím eh, eh, k občanům, někteří zde zmínili energetickou chudobu. Ano, to je důležité téma, kterému se musíme i nadále věnovat. Dobře víte, že jsou různé obavy v různých částech Evropy eh, a v různých regionech. A z těch veřejných reakcí, s nimiž jsme se setkali na některé ty iniciativy, mohu říci, že byly určité obavy z hospodářského dopadu a sociálního dopadu eh, vyšších cen energií. A myslím si, že v politických eh, pokynech najdeme také takzvanou spravedlivou spravedlivou transformaci a Fond spravedlivé transformace. E, to nám dává také poměrně jasné směřování a my samozřejmě na tom budeme i nadále pracovat. Pak padla otázka, která se týkala implementace. A pokud nový Green Deal a vize v politických pokynech eh, bude zaměřený na implementaci legislativy, nebo pokud tam budou také nové legislativní iniciativy, tak e, já myslím, že to je poměrně jasně vysloveno v těch politických iniciativách, včetně e, klimatického zákona, e, fondu spravedlivé transformace a podobně. Budou tam tedy nové iniciativy. Já to osobně vidím tak, že všechno, co děláme, musí stavět na účinné implementaci stavajícího legislativního rámce, rámce, kterýž máme. A pak zazněly otázky o na uhlíkovou daň, hrnční daň, to bylo ve skutečnosti už v prvním kolečku otázek, já jsem na to nestihla odpovědět, protože a musím říci, že jsem přitom se právě této otázce velice intenzivně mnoho let v komisi věnovala a zcela jistě se tomu budu intenzivně věnovat i v nadcházejících letech, protože to tady zaznělo. Také eh, je to v politických pokynech a nemohu říct nyní eh, přesně kdy a jak, Eh, se to bude realizovat, protože eh, tady eh, bude potřebná podrobná analýza a spolupráce služeb komise. Prostě analýza jednotlivých aspektů, konkrétně problematiky uhlíkového úniku, to je zdroj obav, ale také analýza ekonomických implikací, včetně právních otázek, co do našich mezinárodních závazků. Bude to tedy zcela jistě zajímavé, ale nemohu být v této chvíli přesnější. A byly tam ještě otázky o skladování energie, inovacích a sektoru Eh, a takzvaný sector coupling. Co tedy udělat, abychom dosáhli takzvaný sector coupling a sector integration? My jsme zatím v časných fázích eh, mapování eh, toho, co je potřeba dělat. A vůbec termín sector coupling, sector integration má tedy různé významy podle toho, co budeme dělat. V každém případě musíme mapovat různé prvky které potřebujeme. Je to samozřejmě složité eh, když musíme propojit různé prvky, různé zdroje energie, tak zcela jistě musíme být schopni se na to připravit. A samozřejmě je tam velice důležitý eh, energetický prvek ukládání třeba vodíku a podobně. Eh, a důležité je spolupracovat s technologiemi, jak tedy to e, nejlépe ošetřit pro e, průmysl, pro konkurenceschopnost a podobně. A já se v této souvislosti velice těším na spolupráci. Energetická účinnost. Ano, tady padly také e, otázky v této souvislosti. Je zajímavé, že eh, energetická efektivnost sehrává tak důležitou úlohu. Ehm, a eh, tedy pokud se podíváme na situaci s bydlením v Evropě, Eh, která má tradici nádherných budov, starší architektury eh, a tady musíme uvažovat o tom, jak eh, vytvořit prostředí budov energeticky efektivním, tedy právě začít tady. A můžeme hovořit o potřebě veřejných financí, které by to podpořily a Důležitá je tady spolupráce mezi eh, politickými oblastmi eh, a eh, také rámcové diskuse tady mají význam. A Samozřejmě tady všem otázkám jsem se věnovat nemohla samozřejmě, ale ráda se k ním ještě vrátím. Nicméně přesto řeknu ještě jednu věc. Vzhledem k tomu, že padly velmi konkrétní otázky, věnované eh, vnitrostátním případům, eh, konkrétně PPC v eh, Řecku, hydroelektrárny ve Francii a dotace fosilních paliv v některých zemích. Já si to pamatuji ze své minulé funkce, ale nevím, zda je vhodné, abych tady o takovýchto záležitostech hovořila nyní. Nicméně, zcela jistě to jsou vnitrostátní problémy, já jsem si jich dobře vědomá eh, a je důležité je vnímat z perspektivy energetické politiky konkurenceschopnost, hospodářská soutěž, jednotný trh, eh, cíle eh, směřující k obnovitelným zdrojům energie, snížení emisí a podobně. A pokud jde o otázku fosilních paliv, a toho, co eh, tedy budeme dělat, tak eh, máme klimatické plány eh, a my jsme tedy jasně nestanovili, jak k tomu přistupovat. V každém případě my se budeme obracet na ty státy, budeme chtít, aby osvětlili své záměry velmi jasně. A já myslím, že tady své vystoupení ukončím. Děkuji mnohokrát za příležitost, za velice plodnou diskusi. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za to, že jste přijela. Eh, děkuji vám kolegu, všem kolegům za zájem. My tedy eh, se těšíme na velice efektivní generální ředitelku. Eh, upínáme na vás své naděje. Velice se těším, že se budeme setkávat i nadále. Vážení kolegové, naše jednání ještě neskončilo. Já jsem vám musela tolik hodin naslouchat, tak mi dejte 10 vteřin na uzavření schůze. Příští schůze bude 25. 26. září. Dnešní jednání končím. Děkuji vám.